Good morning. Dobrý den, přeji všem dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové. Pustíme se do práce. Zahájíme zasedání výboru Libe. Jako obvykle, sděleními předsedy. Za prvé, z rozpočtových důvodů byla rozhodlo, že přesune zasedání výboru. Zasedání výboru Libe v červnu a v září mají nové termíny, a totiž v červnu to bude ve středu 20. v 9 hodin a ve 3 hodiny odpoledne. Ve čtvrtek 21. června opět dopoledne a odpoledne v 9 hodin a ve 3 hodiny. A v září ve středu 19. září dopoledne a odpoledne 9 hodin a 3 hodiny, to bude totéž, a ve čtvrtek 20. Koordinátoři LIBE schválili tyto nové termíny písemným postupem. Žádné námitky vůči novému plánu v tom případě byl schválen. A začneme bodem číslo 9, který se týká rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství. Spravodajkyní je tady naše kolegyně paní Evelyn Gebhardt. Bude to společná rozprava i s bodem číslo 10, což je rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství a zpravodajem je náš kolega pan Michael Cashman. Budeme posuzovat návrh stanoviska a rozhodneme lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů. A já navrhuji, že nejprve si poslechneme něco o věcech majetkových poměrů v manželství od zpravodajky paní Gebhardt. Přednese nám návrh stanoviska. potom, až si poslechneme pana Kašmena, proběhne diskuze, ale chci vás informovat o tom, že 7. března příslušný výbor, výbor Jury, to je výbor, který má na starosti věci majetkových poměrů v manželství a věci majetkových důsledků registrovaného partnerství. Tento výbor předložil Evropskému parlamentu žádost, agentuře EU eh, e pro základní práva předložil žádost o stanovisko ve věci potenciálního porušování ze strany komise ve vztahu k návrhu o registrovaných partnerstvích. Tam jde o tu zásadu eh, rovnosti a nediskriminace podle článku 20 a 21 listiny základních práv. Takže nejprve paní Gepard, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za ten hezký úvod. Michael Cashman a já jsme velmi úzce spolupracovali a proto jsme také velmi rádi, že to bude společná rozprava o těchto dvou předlohách textu komise, protože považujeme za velmi důležité, od, aby od začátku rozhodnutí v této oblasti v majetkových poměrů manželství a registrovaného partnerství byly postaveny na stejnou úroveň a nechápeme vůbec, proč vlastně jsou to dva různé návrhy ze strany Evropské komise, protože ta diskriminace, která se zatím skrývá, tu prostě nemůžeme vůbec akceptovat. Vlastně ve smlouvách Evropské unie je také naplánována vlastně rovnost. A to je také to moto, které uplatňujeme, že nechceme považovat nebo stavět se k registrovanému partnerství eh, jinak tedy. A hlavní příslušný výbor je výbor Jury, ve kterém se také konala rozprava a rozhodne se tam, zda tedy obě dvě eh, předlohy by se skutečně neměly eh, spojit a zda bychom neměli se na komisi obrátit a navrhnout jí, aby připravila společný návrh pro obě dvě tato témata. A já bych velmi přivítala, kdyby tomu tak bylo, i kdyby i kdyby jeden z nás, Michael nebo já, jsme již nebyli zpravodají, ale myslím si, že by to eh, vyřešilo ten problém, protože nám jde o tu věc a ne o nějaké osobní spory mezi námi. A myslíme, já se domnívám, že je to něco, co vidíme tedy v tomto úhlu pohledu. A takže také eh, s Michaelem předkládáme tomuto výboru tento návrh. To znamená, abychom jury pod, výbor jury podpořili v tomto postupu, protože jinak přesně ještě nevíme, jaký bude časový harmonogram ve výboru jury, to ještě je otevřené. Návrh komise si klade za cíl stanovit příslušnost a rozhodné právo majetkových poměrech eh, manželství a také v souvislosti s rozdělováním hmotného majetku v situaci s, mezi, s mezinárodním prvkem po skončení manželství v důsledku rozvodu, rozluky nebo případně úmrtí jednoho z partnerů. Takže to jsou velice důležité otázky a rozvod, rozluka nebo úmrtí se vlastně řešili jiným způsobem. A když se, to znamená, osoby s partneři se museli tedy rozhodnout a dohodnout, jaký soud bude příslušný pro tyto záležitosti. To znamená, vždycky to byl, byl příslušný ten soud, i když nebylo to zcela jasné, a i, nebo i kdy, kde tedy ta exkluzivní příslušnosti. Je Bylo to trošku komplikované původně a my jsme chtěli trošku to zjednodušit a vnést do toho větší jasnost. A ty eh, návrhy, které předkládám výboru, se zaměřují na, stá, na následující hlavní body. Za prvé, povinnost informování. To je něco zcela zásadního. Právě u rozvodu nebo rozluky je, to, je tomu tak, že příslušný soud musí rozhodnout podle práva příslušného státu. A otázka je podle práva, kterého státu se bude rozhodovat. Když se oba partneři shodnou, tak to není tak obtížné. Tam vlastně se může provést volba bez priorit, ale v této souvislosti je velice důležité, aby bylo jasně stanoveno, že oba partneři jsou přesně informováni o důsledcích volby toho rozhodného práva a tak, aby jeden z partnerů nebyl znevýhodněn tímto rozhodnutím a druhý. A toto je jedna, jeden ze zcela zásadních bodů, který zdůrazňujeme v tomto návrhu. Ostatně je to také rozprava, kterou jsme vedli již v ostatních věcech, například ve věcech péče o děti nebo v oblasti práva volby eh, příslušného nebo rozhodného práva při rozvodu, kde jsem byla zpravodajkou. Tam jsme to také považovali za velmi důležitý bod a já si kladu otázku, proč komise vlastně nepřejímá tento návrh parlamentu ve všech těchto oblastech a proč to tam musíme znovu za, vždycky zapracovávat. Byla by to taková naše prozba na Evropskou komisi, aby vlastně tento požadavek už od začátku zahrnula i do jiné, jiné oblasti, protože to považujeme za velmi důležité. Ve článku 5, návrh 8, tak tam Michael a já jsme vedli takovou diskusi, protože já jsem chtěla, aby bylo zdůrazněno, že v této oblasti eh, Michael ale řekl, že v anglickém textu je ten text jasný, když to v Němčině to úplně jasné nebylo, takže jsme to tam ještě zapracovali, aby i v Němčině bylo zcela jasné, jak to je. Zdá se, že angličtina je trošku niancovanější v těchto oblastech než němčina, takže jsme o tom vedli debatu a musíme na to dávat velký pozor, aby ty věci byly jasné, že ne, nejde o rovnost pouze na základě společné dohody, protože to bude mít potom další Eh, důsledky a že se to nemůže prostě ponechat na libovůli jednoho z partnerů. Potom jsme také dále navrhli, aby byla ještě další možnost volby, to znamená, aby se tedy zapracovala možnost volby, to znamená, že státní příslušnost té žalující strany například v Spojeném království nebo Irsku, když tam mají domicil, aby to bylo zahrnuto, protože když partneři mají tedy eh, společnost, si mohou zvolit místo bydliště, tak není eh, důvod, proč by si nemohli zvolit také příslušnost eh, soudu v této zemi, takže nevím, proč by tomu tak nemělo být. Stejně tak je tomu se, se článkem 16 odstavec 1 písmeno C a nové. Tam bylo doplněno právo státu, v němž má kamžiku volby obvyklé bydliště, jeden z manželů. Myslím si, že by toto, tento právo mělo být také zohledněno v protože se jedná o bydliště, ve kterém došlo potom k odluce nebo rozvodu toho manželství. Pak jsme tam ještě učinili další návrh, to znamená, doplnili jsme právo státu, jehož státní příslušnost má v kamžiku volby z manželů. Já se domnívám, že to by mělo být také spojeno s tím společným bydlištěm, to znamená tam, kde skutečně žili. Nechceme to ponechat na libovůli, chceme tomuto zamezit v každém případě, ale nicméně, aby nechat ponechat určitou možnost volby, protože jsou velmi různé možnosti. Ono se také může stát, že kde kvůli pra, pracovišti třeba jeden z partnerů žije v jednom státě, druhý partner v druhém, že tedy žijí, mají tak vztah na dálku a potom si, se musí rozhodnout, mít možnost zvolit si tedy, kde právo kterého státu si zvolí, například eh, právo státu, kde se, vza, kde se vzali, kde došlo ke sňatku, nebo kde měli po sňatku společné bydliště, mohou tam existovat různé možnosti a tato volba také musí být zohledněna, proto jsme předložili tyto dva pozměňovací návrhy. Potom ještě další pozměňovací návrh právo státu v jeho státní, eh, kde v němž měl v posledním období tedy obvyklé bydliště jeden z manželů. Takže toto také předkládáme ve článku 17, kdy tam vlastně pokud tam je vlastně právo. Zde je velice důležité, aby, protože to ta volba bude mít také další důsledky. Musíme dbát na to, aby nebyla libovol, ponechána zcela libovůle, ale aby byla jasná definice a aby, to, aby se ne, o tom ne, nehandlovali takzvaně a proto jsme také zde navrhli právo státu, ve kterém bylo manželství uzavřeno protože podle mého názoru to jde, je takové samozřejmé a mělo by to takto být. Já se domnívám, že toto jsou ty zásadní body Pět, celkem 25 pozměňovacích návrhů jsem předložila, ale nemyslím si, že bychom teď, teď hovořili o každém jednotlivém pozměňovacím návrhu. Pozmě, kolegové se samozřejmě mohou zeptat, pokud se jim některé uh, pozměňovací návrhy neznají, nezdají jasné. Jinak jsme s Michaelem velice dobře spolupracovali a tak jsme vyvážili ty pozměňovací návrhy, aby vlastně se to zblížilo s vůli výboru jur, jury, tak aby ne, nedocházelo k nějakým protikladům mezi tím, co jsem předložila já a Michael, to znamená, aby se naše texty daly velmi zblížit a spojit a doufám, že to je také ve smyslu toho, jak postupuje příslušný výbor. Děkuji. Thank you, Mrs. Gephardt. Děkuji, paní Gephardt. A teď si v souvislosti s tou druhou zprávou pro naši společnou rozpravu vyslechneme Michaela Kašmana a bude se to týkat rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já myslím, že nejsnadnější je říct, že paní Gepard řekla úplně všechno. My se naprosto shodneme, pokud je o přístup, který jsme platňovali. Chceme být důslední. Pozměňovací návrhy, které ona předkládá, mají věci ujasnit a já si myslím, že má pravdu. Já projdu některé z těch důvodů, ale myslím si, že je velice důležité zdůraznit ty principy, o kterých mluvila Evelyn. Samozřejmě já vítám návrhy komise na harmonizaci majetkových věcí v souvislosti s registrovaným partnerstvím v Evropské unii. Ty návrhy přicházejí ve správný čas, jsou nutné a zapadají také do stokholmského programu, který má vytvořit prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. A abychom mohli mít takovýto prostor, musíme mít možnost cestovat, aniž by někdo omezoval naše práva. A je to i případ občanských partnerství. Pomáhá to tisícům párů uplatňovat právo na svobodu pohybu, možnost bydlet v té zemi nebo pohybovat se v té zemi, ve které obvykle nejsou. Nicméně, jak říkala Evelyn, rozhodně není nutné, abychom měli samostatné návrhy, protože principy rovnosti, rovnosti před zákonem jsou úplně stejné. Ale jak moje spoluspravodajka, tak spravodaj ve výboru Jury se shodnou na tom, že tyto návrhy by se měly sloučit. To je opravdu důležité. A tady opravdu vítám návrh nebo žádost výboru Jury o stanovisko Agentury pro základní práva ve věci, jestli ten návrh odpovídá smlouvám a také listině základních práv a se zájmem si počkám na výsledek tohoto stanoviska. Co se obsahu týče, jak už jsem říkal, cílem mého stanoviska je postarat se o to, že tento návrh bude mít stejnou právní váhu jako manželství, včetně těch změn, které se navrhují, které navrhuje Evelyn. Konkrétně tady zavádí možnost uplatného práva v úvodních ustanoveních a v pozměňovacích návrzích 1, 6 a 9. Komise by také měla jednoznačně informovat všechny zúčastněné strany, to je to jsou další pozměňovací návrhy, například návrh 7, protože pokud e, sice máte právo, ale nevíte o něm, jak ho můžete uplatňovat. Stejně tak uplatňujeme princip nediskriminace, zakazujeme diskriminaci při uplatňování nařízení a patří tam i osobní majetek. Nebo změna jména registrovaného partnerství. Stejnou možnost volby dáváme jako pro, nebo u rozhodného práva dáváme stejnou možnost jako u manželských párů. A pokud je o registrované partnery, je tady stejná míra volby rozhodného práva jako u manželských párů, nicméně, a to je velice důležité, zvolené právo může být pouze právo toho státu, který uznává registrovaná partnerství. A proto to nikdy nemůže být jakýsi pokus žádat členské státy, které neuznávají registrované partnerství, aby je uznali. To bohužel nejde vzhledem ke smlouvám, vzhledem k právnímu základu a vzhledem k omezením, která platí podle toho právního základu. Vypustili jsme nepoměrná ustanovení, která by členská, členské státy uplatňovaly tak, jak se jim zachce. To je naprosto nepřijatelné. A celkově vylepšujeme právně jistotu v tomto nařízení a ve změnách 11 a 12. Takže na závěr mohu říct, stejně jako jsem už říkal, že naprosto souhlasím s přístupem, který zaujala Evelyn Gepard, my úzce spolupracujeme, nicméně toto je pouze stanovisko, kde má parlament jen poradní roli. Já doufám, že v budoucnu se to změní, ale domnívám se, že je důležité, abychom my v parlamentu vyslali naprosto jasný signál v tom smyslu, že rovnost je jádrem našich evropských hodnot. Pokud nebudeme podporovat eh, rovnost, nemůžeme očekávat, že nás ostatní budou brát vážně. Podle tohoto postupu má dojít k jedno, jednomyslnému schválení radou po konzultaci s parlamentem podle článku 81.3 smlouvy o fungování Evropské unie. A proto případné veto ze strany jakéhokoliv národního parlamentu může přijít do šesti týdnů od přijetí. Já rozhodně doufám, že k tomu nedojde a doufám, že rada rozpozná, že tyto návrhy přicházejí včas a jsou naprosto nutné. Já vím, že jsou tady někteří zástupci vlád, stálí zástupci, já rozhodně poznávám zástupce naší vlády, takže doufám, že postoupíme v této věci. Já si myslím, že opravdu máme povinnost prosadit to v radě. To je z mé strany vše a rád odpovím na dotazy, i když nebudu mít nezbytně všechny odpovědi. Děkuji. Děkuji, pane Kašmane. Takže chtějí se vyjádřit ostatní instituce? Pokud ne, Možná, že komise by ráda něco řekla, možná krátce, než zahájíme rozpravu mezi členy našeho výboru. Komise, prosím, mnohokrát děkuji, dobrý den. Já bych ráda mnohokrát poděkovala oběma zpravodajům za zprávu, kterou dnes předložili a za pozměňovací návrhy. A také bych ráda poděkovala za to, že vítají tyto dva návrhy a že zdůrazňují, že jsou nutné a přicházejí v pravou dobu. Je pravda, že před rokem komise schválila oba návrhy jako balíček, právě proto, aby zdůraznila, že komisi záleží na tom, že chce každodenní život našich občanů usnadnit, bez ohledu na to, zda jsou to manželé anebo registrovaní partneři. jsme vděční předsednictvím za to, že zatím posuzovali oba návrhy jako balíček paralelně. Oba návrhy si kladou stejný cíl, a totiž zajistit jednoznačná práva pro mezinárodní páry a nabídnout právní jistotu, pokud je o majetková práva. Zemena v případě, kdy se pár rozvede, dojde k rozluce nebo jeden z členů tohoto páru zemře. Oba návrhy jsou neutrální z hlediska pohlaví a poskytují odpovědi na tři otázky, a totiž který soud je příslušný, které právo platí a jak rozhodnutí soudu anebo příslušného orgánu členského státu je možné snadno uznat a vykonat v jiném členském státě. A odpovědi na tyto otázky vytvoří společný soudní nebo právní prostor Evropské unii na základě zásady vzájemného uznávání. Je pravda, že na tyto otázky jsou různé odpovědi a to byl také důvod, proč se komise rozhodla pro dvě různá nařízení. Manželství je dobře známá instituce, Tradičně ji máme ve všech členských státech, zatímco registrované partnerství jsou eh, institut z nedávné doby, pouze 14 členských států tento institut zná. A i mezi těmito členskými státy způsob úpravy bývá odlišný. Když zohledníme tyto skutečnosti, Úprava podle nařízení se liší, zvlášť pokud je o platné právo. Možná, že to vypadá tak trošku jako diskriminace, když partnerům nedáváme možnost zvolit si platné právo, ale ono je to naopak. Je to proto, aby měli partneři právní jistotu. Jakmile registrují své partnerství, vědí velice dobře předem, které platné právo se bude vztahovat na toto registrované partnerství. Jsou tady značné rozdíly mezi těmito dvěma svazky, tedy mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím, a proto se Evropská komise domnívá, že by bylo účinnější v této fázi, snadnější předložit dvě samostatná nařízení. A to je z mé strany zatím vše. Děkuji. Děkuji vám. A nyní zahájíme rozpravu. Pan De Jong jako stínový zpravodaj. Mnohokrát děkuji, pane předsedo a mnohokrát děkuji také oběma zpravodajům za vynikající zprávy. Musím říct, že nedávno jsem dostal od Evropské komise odpověď na otázky, které jsem položil. Týkalo se to práv registrovaných partnerů, kteří chtějí využít své právo na volný pohyb. A tentokrát mi odpovědi opravdu velmi zklamaly protože komisařka Redingová, místo předsedkyně Redingová minulosti říkala, že svoboda pohybu sebou nese celou řadu různých práv pro registrovaná partnerství. A teď se zdá, že ustupuje. Takže v tomto ohledu mi tyto dva návrhy, a zvlášť ten, který se týká registrovaných partnerství, připadají vysoce relevantní, ale také se domnívám, že prostě musím využít tu zprávu Cashman, abych do úvodních ustanovení zavedl některou z těch věcí, a totiž, že bychom při, nebo v otázkách volného pohybu neměli diskriminovat v souvislosti s různými typy manželství nebo partnerství. Musí se s tím pojít práva. Nesmíme diskriminovat. Není to úplně tak, jak to paní komisařka vidí v té své odpovědi, ale musím říct, že ty návrhy samy o sobě jsou vynikající. Jsem velice rád, že ve zprávě Cashman Michael Cashman vypustil článek 17. To byl obrovský problém pro naši skupinu, protože je to velice otevřená a podivná formulace. A já uvažuji o tom, že bychom možná mohli trošičku posílit odstavec 1a, který se navrhuje u článku 18. Teď se tam uvádí, že takové odmítnutí nesmí být v rozporu s listinou základních práv Evropské unie, to je naprosto v pořádku, ale já myslím, že pokud budeme odkazovat i na článek 21, mohli bychom tam doplnit něco jako zejména článek 21 nebo něco takového. A co se zbytku týče, tady mám jenom jeden postřeh, protože si myslím, že úvodní ustanovení v obou zprávách, ve zprávě Gebhardt je to 21a, já naprosto souhlasím s tím, že bydliště by mělo být na úrovni EU. Ne, nemělo by si to výklad by měl být na úrovni EU, neměli bychom to nechat na jednotlivých členských státech. Ale když to tak uděláme, tak se to automaticky stává, nebo když máme něco takového tady, tak se to automaticky stává součástí práva EU, takže mi připadá divné mít to v úvodních ustanoveních. Tak to výslovně, já myslím, že by mělo stačit, že bychom měli mít definici tohoto konceptu, protože všechno ostatní se také bude řídit evropským právem. Nicméně, myslím si, že tyto dvě zprávy by měly opravdu jednoduše projít výborem, co se mě týče. A není paní Intveld, další stínová zpravodajka. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma zpravodajům. Já jsem už pracovala s paní Gebhardovou na jiném aspektu stejné věci a rozhodně souhlasím s přístupem, který uplatňuje, je velice podobný nebo v podstatě stejný jako u té předchozí zprávy. Především, stejně jako vy, já bych rozhodně chtěla požádat Radu a členské státy, aby se drželi našich doporučení a aby něco takového schválili, protože pokud nebudeme mít v Evropě vůbec žádnou úpravu, tak to necháme na soudech. A prospěje to jenom právníkům. Zatímco my skutečně chceme, aby z toho měli prospěch páry jako takové. O to jde. A rozhodně souhlasím s vaším návrhem, abychom tyto dva návrhy sloučili do jednoho, abychom požádali Evropskou komisi, aby předložila nový návrh, protože zástupce komise správně říká, že registrované partnerství je poměrně nedávný jev a těch 14 členských států, které takové partnerství mají, se hodně liší. Nicméně manželství může být sice starší instituce, ale i manželství se hodně liší v jednotlivých členských státech. Není to tak, že v některých členských státech eh, je manželství přístupné párům stejného pohlaví, v jiných ne. I práva a povinnosti, která se pojí s manželstvím, se v jednotlivých členských státech liší. Nepovažujeme tedy manželství za jinou kategorii než registrované partnerství. Je to uznávané v celé Evropě pravidla pro formalizaci vztahu jsou jiná, různá a já rozhodně doufám, že i nad rámec této konkrétní zprávy konečně, protože Evropský parlament opakovaně žádal nedávno poslední době minulý týden, aby ty členské státy, které mají registrovaná partnerství, které mají manželství přístupná pro páry stejného pohlaví, aby alespoň tyto státy přišly s nějakým způsobem vzájemného uznávání. Protože mně vždycky připadá neuvěřitelné, že máme vzájemné uznávání, pokud jde například o složky síra a piva, ale ne u toho pokud jde o složky manželství, to mi připadá opravdu trapné. Já myslím, že bychom měli uznat novou demografickou realitu. Páry a rodiny jsou rozmanité v celé Evropě a my vždycky říkáme, že oslavujeme evropskou rozmanitost, tak v tomto případě bychom měli oslavovat také. Takže já mohu z celého srdce podpořit návrhy obě, obou zpravodajů. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Jakolíno. Děkuji, pane předsedo. Hned na úvod bych řekl, že bez pochyby oba tyto návrhy jsou úzce propojeny, tak jak to již ostatně řekli oba zpravodajové. A samozřejmě je musíme postavit na stejnou úroveň a to je cíl obou návrhů. Může to být z určitého hlediska pozitivní a z jiného ovšem negativní. A jelikož jsem se ujal slova, tak řeknu, že jde o dva návrhy, které se týkají majetkových poměrů manželů a e, rodiny se všemi specifičnostmi, tak jak to definoval zákonodárce, pokud jde o registrované partnerství. Není to něco úplně nového v právním systému členských států, ale jenom 14 členských států uznali registrované partnerství a ty ostatní nikoli. Takže jde, když jde především o majetkové poměry, jediný návrh by byl užitečný, jeden jediný, abychom mohli eh, v tomto případě zasáhnout do situace, která je různá v různých čla, členských státech. Rozhodné právo, pokud jde o majetkové poměry manželů, nás vede k tomu, eh, k, abychom spolupracovali v, v oblasti e, svobody, e, tam, kde se chtějí manželé usadit, když jde o e, manželské páry, které pocházejí z různých členských států. V roce 2012 jenom polovina členských států Evropské unie uznali registrované partnerství. A to je tedy fakt, který vyžaduje další úvahu. Otázka musí být položena a musíme ji položit na stůl. Některé země, jako moje země, zrušili uh, rozšíření manželství na osoby, mezi, které mají stejné pohlaví. Uh, je to, eh, jde o princip subsidiarity a je na každém členském státu jakým způsobem zvolí právo rozhodné pro různé činnosti, které bychom mohli mít pokryty registrovaným partnerstvím. Ale teď problém tady před námi stojí a musíme zjistit, jakým způsobem jej řešit. A musíme se podívat na judikaturu, která se mezi tím vytvořila. A musíme dbát na to, aby tady byla, bylo jediné, eh, jediná právní úprava, pro eh, dvojice, které se nevzaly. Je, tady jde o právo soukromé a musíme uznat, eh, Vliv toho partnerství v Itálii uznáváme pro, pro nájem bytů, jiný, jiné ustanovení se týká zdravotnictví, zdravotního stavu, ale když se podíváme na to z jiného hlediska, špatná aplikace toho konceptu, který by měl být interpretován správně, jde o otázky, které jsou velice citlivé, ale přesto je musíme řešit. Jsou to otázky choulostivé, ale zaslouží si našeho, naší pozornosti a každý z nás to musí nějakým způsobem přispět. Musíme mít společné právní, to musíme mít společnou právní úst, úpravu se všemi rozmanitostmi, s nimiž se můžeme konkrétně setkat, jak to ostatně řekli oba zpravodajové. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mám otázku, ale než tu otázku položím, ráda bych poděkovala oběma zpravodajům. A také bych chtěla říct, že se domnívám, že bychom měli jenom jeden předpis, ne dva samostatné předpisy protože pokud chceme být důslední, pokud chceme podpořit rozmanitost a pokud chceme ukázat, že jsme otevření i v rámci Evropské unie a nejenom když řešíme nějaké otázky toho, co se děje v jiných státech světa. A v tomto ohledu musíme připustit, že jsme v podstatě pokrytci v Evropské unii, protože právní situace. A tyto problémy, to je opravdu neuvěřitelné, protože v některé zemi máme registrovaná partnerství, pak se změní vláda a obrátí vzhůru nohama celý právní řád. Něco takového přece nechceme. Ale současně si říkám, jak například toto může změnit situaci v mé vlastní zemi. Před pár lety v Rumunsku začal platit nový občanský zákonník a konkrétně zmiňuje manželství mezi muži a ženami. A nejenom to, uvádí se v něm, že neuznává registrovaná partnerství, včetně registrovaných partnerství z jiných zemí. A pak je tam další odstavec, kde se uvádí, že to není v rozporu s legislativou Evropské unie. A z toho jsem zmatená, musím přiznat. Já nevím, jak by to mohlo takto platit. Ty dva články se, si, podle mě odporují. A proto se na to ptám. Kdyby to bylo schváleno, jaká bude situace páru, který, dejme tomu, v nějaké chvíli přijede na nějakou dobu žít mé zemi? Děkuji. Děkuji. Už nevidím žádné další ruce, už se někdo další nehlásí v této věci. A proto se obrátíme znovu na naše zpravodaje a zeptáme se, jestli nám to chtějí uzavřít. O té, co jsme si vyslechli některé další příspěvky. Paní Gapart, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za velmi, velmi cenou, zajímavou diskusi, kterou jsme vedli. Možná bych chtěla poděkovat ještě jednou Sofii. Já se vždy snažím při své práci zůstávat ve stejné linii, tak aby vlastně nedocházelo k rozporům. Takže určitě je tam určité deja vu mezi tím, mezi rozhodnutími, která již padla v jiných oblastech a mezi eh, rozhodnutími v oblastech majetkových. Oni tyto oblasti spolu velmi úzce souvisí a já vím, jak obtížné jsou tyto oblasti v jednotlivých členských státech a že je k tomu potřeba přistupovat určitým způsobem individuálně. Nicméně musíme zachovávat určitou konsistentnost, aby občané nebyli zmatení, protože to, co zde děláme, je, že se snažíme hledat nějaké řešení, to znamená lidé, kteří mají určité problémy, protože eh, je to když dojde k umrtí, k rozluce nebo k rozvodu, tak mus, až jsou to oba mají různou národnost nebo žijí v různých zemích, tak aby věděli, jaké právo bude rozhodné a aby měli možnost volby. To je situace, kterou musíme řešit a proto musíme postupovat moderně a pokrokově, tak aby občané měli skutečné řešení. A myslím si, že Michael bude se mnou souhlasit Dbali jsme velmi na to, aby byl princip subsidiarity také zachován, jak zdůraznil pan Jakolíno, protože nejde o to, že bychom chtěli zasahovat do práva členských států. To nesmíme, to nemůžeme udělat, to prostě podle evropské legislativy nelze. My se snažíme najít nástroje pro řešení, které mohou mít aplikovány. Samozřejmě v jednotlivých státech je různá legislativa práva vztahujícího se na manželství, ne, na majetkový režim. To je samozřejmě řešeno rozdílně v jednotlivých členských státech a potom je také rozdílný přístup k registrovanému partnerství proto v těch návrzích Evropské komise je také článek 27 a další, kde se vlastně vysvětluje, co se děje, jak, jak se postupuje v jednotlivých případech a že vlastně v jednotlivých nařízeních nebo vnitrostátních legislativách jednotlivých států probíhá jinak, než třeba bychom si přáli. My to tam je uvedeno. My chceme dbát na to, aby to nebylo příliš roztříštěné, jednot, do jednotlivých různých oblastí, proto jsme se snažili určitým způsobem to schrnout. A tam, kde vlastně je to možné, aby, bylo pra, aby existovalo právo volby, volby toho práva. Proč například v oblasti majetkového práva by měla existovat možnost volby rozhodného práva a nechápeme, proč by to mělo být nemělo se vztahovat i na oblast registrovaného partnerství jak říkám, pokud tady toto právo je rozdílně řešeno v jednotlivých členských státech, tak by vlastně i tehdy by měli ti partneři mít možnost této volby, tam, kde ta možnost je vol, kde ta volba je možná. To je samozřejmě určité omezení. Ale proto si myslím, že jsme se snažili toto určitým způsobem sladit. Potom bych chtěla ještě odporovat tomu, co řekla Evropská komise, proč nelze tyto dva návrhy spojit do jednoho majetkový režim nebo to právo, kterým se řídí, není stejné ve všech členských státech a právo majetkové eh, pro partner, registrované partnerství také ne, ale to není vlast, ale to, že existují rozdíly u partnerství, to není roz, důvod pro to, aby se to nedalo spojit s tím návrhem pro majetkový režim manželství. Myslím si, že by v tom nebyl problém. Problémy samozřejmě existují v tom, že ty, ta práva v jednotlivých státech jsou různé, ale ten argument, který jste použila, použila zástupkyně komise, ten příliš nemohu podpořit. To, že rozdíly existují, myslím si, že právo na manželství existuje ve všech 27 členských státech, kdežto právo na registrované partnerství ne. Ale proto si Nicméně si myslím, že bychom o tom spojení měli ještě pouvažovat, že by to možné bylo. Takže eh, tolik k dnešnímu dní. Děkuji. Děkuji, teď je na řadě pan Kašmen. Mnohokrát děkuji. Evelyn zmínila většinu těch právních záležitostí. Ještě bych řekl kolegům, že nařízení o občanských partnerstvích se vztahuje na všechna partnerství. Nejde pouze o partnerství stejného pohlaví. Jde o to, že někdo se může rozhodnout, že nechce uzavřít sňatek, církevní sňatek, ale chce naopak civilní sňatek anebo partnerství. A z toho také vyplývají ta práva a odpovědnosti. Jde o to, že se pár dá dohromady. Jde v podstatě o jakousi civilní nebo občanskou smlouvu. Já jako gay, bych chtěl, aby to bylo jinak v partnerství. Přál bych si, pokud mě třeba před ambasádou v Polsku porazí autobus, aby můj partner měl stejná práva. Pokud je o to, co udělat s mým tělem, s mým majetkem a s mým bankovním účtem, který tam bude. Ale on je bohužel nemá. A podle mě je toto partnerství, občanské partnerství a snětek základ společnosti, protože lidé se zavázali, že budou spolu, že se budou mít rádi a proto si myslím, že nedává smysl oddělovat ta práva, která naplňují tuto vazbu, která drží ten pád dohromady a která tvoří základní stavební kámen společnosti. Jsou tam ta práva i odpovědnosti, která se pojí s takovým partnerstvím a s takovým uznáním. Paní Vébrová, já Bohužel nejsem dostatečně právně vzdělaný na to, abych vám odpověděl, ale takové rozpory se objevují v oblasti manželského práva, v oblasti registrovaných partnerství. Pan Jakolíno velice správně říkal, že toto je výlučná pravomoc členských států a proto právě chci pracovat s každým z vás. Já myslím, že můžeme opravdu hodně získat, když zavedeme právní jistotu, když uznáme rozdíly v přístupech členských států ale možná, že bychom mohli víc z toho, co dělal náš bývalý kolega, italský kolega z ELS, který se věnoval sjednocení nebo sloučení rodiny. Já myslím, že takový přístup bychom mohli zaujmout. Nesmíme diskriminovat vůči žádným rodinám. Já si myslím, že toto je jeden způsob, jak postoupit ku předu. Denis de Jongovi bych řekl, že se znovu podívám na pozměňovací návrh u článku 18 u 1a. Bohužel já jako angličan jsem použil slovo may a měl jsem tam dát shall. Tím pádem se posílí ten princip, který jste zmínil. Je to velice citlivá otázka. Ale já bych chtěl, abychom z té rovnice úplně vypustili ty rozdíly. Já bych chtěl, abychom měli jednotné principy u manželství i u registrovaných partnerství. Abychom lidi povzbudili k tomu, aby vstupovali do dlouhodobých svazků, které budou uznávané, uznávané zákonem, ale které nebudou předepisovat členským státům úpravu, kterou nemají v vnitrostátním právním řádu. Já myslím, že právě v tomto výboru máme dostatečné schopnosti a ochotu nějakým způsobem k tomu dospět. Děkuji, děkuji vám oběma, paní Gepardové i panu Kašmenovi. To je vše, pokud je o tuto diskuzi, pro tuto výměnu názorů. A lhůty pro předložení pozměvacích návrhů vypadají takto. Duben 11. dubna poledne 11. dubna v poledne. A měli bychom mít na paměti, že ve výboru Libe se o návrhu stanovisek bude hlasovat 31. května. 31. května. Pokud je to v pořádku, tak můžeme jít dál na další bod, to je bod číslo 11. A týká se charty EU, standardních podmínek svobody sdělovacích prostředků v celé EU. Máme tady zpravodajku kolegyni Renáte Weber. A proběhne výměna názorů, první výměna názorů. Je to zpráva z vlastního podnětu. Standardní podmínky pro svobodu médií. A my také vítáme pana Šojera, zástupce výzkumného týmu Ústavu pro evropské mediální právo v Bruselu a v Saarbrückenu. Viděli jsme letáček o tom, jak vypadá činnost tohoto institutu. Ten letáček jste dostali. A musíme být na paměti, že na žádost výboru LIBE Institut provádí výzkum, abychom aktualizovali studii o informacích pro občany v Evropské unii, o povinnostech médií a institucí, pokud je o právo občanů na úplné a objektivní informace. Je to studie z roku 2004 a pan Šojer nás známý s průběžnými výsledky této studie. A máme také radost, že tady můžeme přivítat zástupce skupiny na vysoké úrovni pro svobodu a pluralismus médií, kterou zřídila Evropská komise. A se zprávou nás seznámí pan Gerard de Graaf z Generálního ředitelství pro informační společnost, svobodu médií a internet. Má na starosti příslušné portfolio. a uslyšíme určité základní informace o tom, jak vypadala první schůzka skupiny na vysoké úrovni. Takže já bych navrhoval, že nejprve si poslechneme naši zpravodajku, paní Weber, potom pana Šojera, potom pana de Grafa a potom zahájíme rozpravu. Paní Weber, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já myslím, že můžeme připustit, že Evropském parlamentu jsme v posledních letech měli docela hodně usnesení, která se týkají svobody médií v jednotlivých zemích. A v debatě, která proběhla na plenárním zasedání, se ukázalo, že problémy, na které jsme narazili v některých zemích, ve větší či menší míře najdeme v podstatě ve všech členských státech Evropské unie. Současně samozřejmě musíme připustit, že Rada Evropy vydala hodně doporučení ve vztahu k médiím a ke svobodě médií a úloze médií. To je zcela běžné, protože Význam médií, různých typů médií je dnes obrovský. Rozhodně je to mnohem podstatnější než třeba před 15 nebo 20 lety. V této fázi bych ráda řekla jen několik slov k této zprávě z vlastního podnětu. Jak jsem říkala, má to původ v debatách, které proběhly v posledních letech, pokud jde o situaci z médií v různých členských státech. Ale samozřejmě jde o to, že charta nebo listina Evropské unie je teď právně závazným dokumentem. A proto je běžné, když uvažujeme o této zprávě, abychom zdůraznili články, které jsou podstatné. Článek 11 listiny Evropské unie, který se týká svobody médií a informací. Uvádí se tam, že každý má právo na svobodu eh, slova a tam má být, tak tam, tam patří také slovo na určitý názor, právo na určitý názor a právo obdržet informace bez zasahování veřejných orgánů a také bez ohledu na hranice. v odstavci 2 se uvádí, že svoboda a pluralismus médií je třeba respektovat. Samozřejmě, když uvažujeme o této zprávě, okamžitě nás napadne několik věcí. Například, jakou úlohu by měly veřejné orgány pokud je o omezování těchto práv nebo zajištění ochrany těchto práv. Co to také znamená, když řekneme pluralismus médií a svoboda médií? Je to absolutní svoboda? A nebo se pojí s nějakými podmínkami? Jaký je rozdíl mezi soukromými a veřejnými médii, pokud jde o práva a povinnosti a pokud jde o stanovení standardů. Co to znamená? Chceme státní nařízení. Je to nejlepší způsob, jak zajistit svobodu médií a pluralismus? A nebo chceme zvážit samoregulaci médií? Samozřejmě všechny tyto věci je třeba řešit ve zprávě. Je to proces. Tu zprávu potřebujeme. V současné chvíli je to první výměna názorů a já bych řekla, že teď chceme hlavně poslouchat. Já bych dnes dala přednost tomu, že bych si poslechla našeho výjimečného hosta, kterého chci přivítat. A také chci, si chci poslechnout kolegy, kteří budou eh, stínovými zpravodají nebo vůbec členy našeho výboru. A co nejdřív vám také dám časový plán. Zvážíme také možnost, že ještě před zprávou vydáme pracovní dokument – A řekla bych, že by bylo dobré, kdybychom o tom, o této zprávě mohli hlasovat do konce roku. Snad budeme mít také hlasování ve výboru AFET o zprávě, která se týká svobody médií ve světě, takže ta otázka médií a ochrany svobody médií ve světě a v Evropské unii se může sloučit. To je vše z mé strany a Velice mě zajímá, co nám řekne náš host. Mnohokrát děkuji. Děkuji, děkuji, paní Weber. A nyní je na řadě pan Šojer, aby nám uvedl činnost institutu, Evropského institutu pro svobodu médií. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Mnohokrát děkuji zpravodajce za úvod a za přivítání. Nás jako odborníků, který, kteří byli dnes dopoledne přizváni na zasedání výboru LIBE. Žádali jste mě, abych vystoupil ve své mateřštině, což je Němčina, takže jsem vás chtěl jenom upozornit na to, že změním jazyk. Ich werde mich takže v souvislosti s dnešní raní prezentací se soustředím na několik málo bodů. Bylo mi řečeno, že všichni členové výboru se dostanou na konci schůze ty průsvitky, celou tu prezentaci, takže bych zdůraznil několik bodů v souvislosti s prezentací a v rámci času, který je mi dnes vyhrazen. Soustředím se tedy trošku na pozadí studie, která vznikala. Potom vás budu krátce informovat o stavu věcí, jak daleko jsme pokročili s prováděním studie a potom bych především chtěl říci, jaký postup jsme zvolili při zpracovávání tohoto tématu a potom vám také prezentovat srovnatelné výsledky, kterých jsme dosáhli, tak, aby to byly dobrý podklad pro tuto zprávu a pro další rozpravu. Paní Weber již řekla, že v roce 2004 byla zveřejněna studie, také ji zadal výbor Libe, to byl eh, výbor pro média v Düsseldorfu, který zpracovával tehdy tuto studii. A v některých eh, členských státech které vyvolaly určité podněty a vedlo to k, zejména k tomu, že byla vydána dvě usnesení, která podle mého názoru tematicky jsou odpovídající. Jedno usnesení k tématu koncentrace médií, pluralismu a druhé usnesení ke stavu, k situaci v Evropské unii. Dále byl zpracován návrh odpovídajícího usnesení parlamentu a toto usnesení bylo schváleno parlamentem v dubnu 2004 a má název o rizicích poškození v EU a zejména v Itálii nebo porušování svobody na vyjadřování a Eh, svobodu tisku podle článku 11. To byly tedy tehdejší studie. U nás tedy my, nám bylo zadáno téma, abychom aktualizovali tuto studii a potom samozřejmě také zapracovali do této studie nové členské státy Evropské unie. Dosáhli jsme samozřejmě výrazného pokroku a to i je zde důle, velmi důležitý aspekt protože vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, kde jsou, kde jsou vlastně určitá závazná ustanovení týkající se svobody informací v Evropské unii. Dále došlo k dalšímu rozvoji od vydání té minulé studie v roce 2004, o kterém se také krátce zmíním. Zde možná bych pouze poukázal na to, v roce 2007 byla schválena směrnice o službách audiovizuálních médií a sdělení komise o kontrole financování veřejnoprávního rozhlasu v členských státech ve souvislosti se směrnicí o pracovním postupu v Evropské unii a na konci roku 2010, na podzim 2010, vznikl případ Maďarsko, bych to tak opatrně nazval, v souvislosti se vstupem v platnost zákona na začátku roku 2011, což vyvolalo příslušné reakce, zejména ze strany komise v lednu a v únoru, ale také už v prosinci 2010 potom konečně bylo, vy, bylo vydáno usnesení Evropského parlamentu v březnu letošní, eh, loňského roku, kdy vyjádřil parlament znovu obavy v tom smyslu, zda příslušné na maďarská legislativa plně přejímá AKY a povinnosti eh, členských států v souvislosti na zajišťování svobody médií a svobody vyjadřování. To je tedy pozadí té naší práce, kterou jsme prováděli. A jen velmi stručně ke stavu věcí 15. února jsme oslovili, jsme odevzdali zprávu, vlastně takovou mezisprávu sekretariátu výboru LIBE, eh, kterou byla předána řadě členských států, například Bulharsko, Česká republika, Francie, Litva, Malta a Slovenská republika. Se, a tato zpráva, pokud jsem informován, je vám také k dispozici. A v současné Mm, situaci. Zpracováváme tuto zprávu se, v souvislosti se vsta, stavem k dalších zemích. Je, nehovořím tedy o zprávách jednotlivých zemí, ale jde o zpracování zprávy našich korespondentů v jednotlivých evropských zemích, které jsme požádali, aby na základě dotazníku, který my jsme připravili, proskoumali, prověřili konkrétní aspekty, v jaká je tedy národní legislativa a praxe v oblasti svobody médií a svobody tisku. A tam je samozřejmě důležité, jak vypadá, jaké jsou tam záruky, jaké jsou ústavní práva, a to nejen co se týká svobody vyjadřování a médií, ale také pokud jde o zajištění dohledových orgánů nad médií. Zda tedy jsou nějaká pravidla týkající se nezávislosti. A další aspekt, kterým se zabýváme, je, zda existují předlohy týkající se povinností pro eh, poskytnutí základních služeb. Takže například pro veřejnoprávní média existuje povinnost zajišťovat určité obsahy poskytované všem občanům a zda jsou povinni také technicky toto zajistit. A naopak, zda existuje je nějaký nárok eh, evropských občanů na to, aby měli přístup k širokopásmovému internetu aby si také sami aktivně mohli vyhledávat informace. Takže to vlastně jsou ty záležitosti, na které jsme se zaměřili. A potom vedle popsaného práva na médií, to znamená legislativy v oblasti médií, jsme se zaměřili také na obsahové kodexy, to znamená na obsahy novin, tedy reklamních tiskovin, rozhlasu. A tyto kodexy jsme také tedy zohlednili a zabývali jsme se. Co je pro vás důležité, je to, že naše představa Snažili jsme se tedy eh, proskoumávat toto ze dvou pohledů. Za prvé, jak svobodná jsou média poskytování informací občanům, to bylo ten první úkol, a druhý úkol, jak svobodní nebo jakou svobodu mají občané v přístupu k informacím. Takže toto je řada důležitých aspektů, které jsme museli osvětlit. Například na úrovni svobody médií, jak vypadají podmínky pro přístup k trhu jaké, jak vypadá zde situace, jak se provádí vlastní činnosti, jaká omezení existují, jaké pozitivní povinnosti eh, jsou stanoveny pro poskytovatele médií, eh, aby poskytovali určité obsahy občanům. A nakonec, jakými způsoby nebo jaké, jaká existuje možnost, možnost pro poskytovatele médií, rozhlasu, tiskovin a tak dále, aby tedy také skutečně přinášeli, poskytovali tyto obsahy občanům, nebo tedy zda existují povinnosti, určité televizní obsahy například, zajišťovat nebo poskytovat přes kabelovou televizi tak aby bylo zajištěno, že opravdu zejména veřejnoprávně zajímavé, může tedy každý k ním mít přístup. Takže to bylo, co se týká nabídky. Na straně poptávky jsme se zajímali o to, jaké je právo přístupu trhu k informacím v jednotlivých členských státech a zda pro občany existuje možnost ovlivnit možnost účastnit se a možnost říci něco o tom, jaký typ obsahu se bude nabízet a jak vlastně budou nabízeny tyto obsahy. Z některých členských států jsme zjistili, že tam existuje účast skupin občanů, například pokud jde o obsahy rozhlasového vysílání. Známe systém ombudsmana ve v některých členských státech. Zde existuje určitá možnost propojení pro občany, aby se vyjadřovali o svých představách, jaké obsahy by jim měly být médii poskytovány a také sta například v klasické televizi formou rozhlasu a nebo online nebo výhradně online prostřednictvím nových elektronických médií. Takže to byly ty právní otázky, kterými jsme se zabývali v té studii. Stejně jako v té studii v 2004 jsme se chtěli zabývat eh, kapitolou situace na trhu, to znamená, jaká je faktická situace, jaké jsou zúčastněné strany aktéři v rozhlasového televizního vysílání. A nakonec jsme chtěli v této studii také objasnit, jak se rozděluje, eh, rozdělují tedy re, re, reklama v jednotlivých médiích mezi jednotlivými poskytovateli. A nakonec jsme požádali příslušné korespondenty také, aby nám sdělili své představy, to znamená, jaké změny považují za nutné, jaké identifikovali problémy a jaká řešení eh, lze nabídnout, aby se tyto problémy vyřešily. Jsou, soustředujeme se zejména na témata koncentrace médií, na témata ochrany médií, po případě na eh, do zajišťování utajenosti zdrojů tedy, nezveřejňování zdrojů a dále také se zabýváme přístup, práva přístupu občanů k informacím ve smyslu transparentnosti. To znamená, občané mají evidentně v některých zemích problémy s tím, aby poznali, kdo vlastně je eh, majitelem určitého média, jehož zájmy se případně eh, obhajují. A to je vlastně proto je potřeba dbát na to, aby prosazování legislativy, která sice existuje, ale v praxi eh, to její prosazování nefunguje vždy zcela dobře. Potom je zde další část v té studii, to již budu velmi stručný zde. To znamená možnost určitého srovnání stavu v, jed, mezi, v jednotlivých členských státech a to, co, toho, co očekáváme v rámci evropských standardů. To je zejména ve článku 10 Evropské úmluvy o svobodě médií, kde byly uzavřeny určité dohody, které poskytují čtá doporučení radě a parlamentu na úrovni evropského trhu a vedle evropského AKI, Potom máme například ve smlouvě o Evropské unii, je tam, jsou tam články 2 až 6, zabývající se zejména cíly a hodnotami Evropské unie. Samozřejmě to bylo uvedeno už také ve článku 11, zajišťování svobody médií a pluralismu médií. A potom vedle toho, to jsou ty známé základní svobody, kulturní politika, politika hospodářské soutěže a tak dále. Takže to jsou věci, které jsme rozvíjeli na úrovni benchmarku a na závěr jsme provedli určitou srovnávací analýzu mezi jednotlivými členskými státy, ale také jsme se zabývali průzkumem, do jaké míry je stav svobody médií uh, Eh, sladěn v jednotlivých členských státech s úrovní Evropské unii. Takže v konečné fázi bychom chtěli vydat určité pokyny, jaké další kroky bychom navrhovali, jaké další kroky by se měly uskutečnit. Informace týkající se dalších kroků velmi stručně. Je naplánován projekt studie ke konci května, to znamená, eh, předáme návrh studie sekretariátu výboru a potom na závěr budeme mít asi fázi 6 až 8 týdnů na vaše připomínky, kde bychom případně zapracovali vaše další požadavky, než předložíme konečnou verzi studie. A samozřejmě, pokud budete mít další otázky, tak jsem vám k dispozici. Děkuji. Okay, thank you. Thank you for the presentation. Just let me remind you for the rest of the discussion that we got ahead that at 10:45 we have scheduled an electronic vote, and usually there's uh,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 As DG, Director for the Information Society Audiovisual of the Commission, to update us on the meetings of the high-level group. So, Mr. de Graaf, you got the floor before opening floor for discussion for the members. Thank you very much, Mr. President. Uh, dear, uh... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážená zpravodajkyně, paní Webrová, dámy a pánové poslanci, pokusím se být stručný abych eh, nezasáhl do elektronického hlasování. Nejprve několik komentářů na úvod. Jsme velice rádi, že Evropský parlament má velký zájem o oblast svobody mass médií a jsme také rádi, že zpráva paní Vévrobe bude zveřejněna trochu později a že vůbec existuje komise, se vždycky zasazovala o svobodu vyjadřování, svobodu slova eh, mass médií. A je to opravdu základ eh, pluralitní demokratické společnosti. A tak má, být, tak má vypadat Evropská unie a to jsou cíle, které musí obhajovat. Hovoříme o těchto tématech, takže komise může jednat pouze v rámci pravomocí, které byly svěřeny smlouvami. To znamená, přesněji řečeno, že pokud jde o chartu základních práv, článek 51 o něž jsme se několikrát dnes dopoledne zmínili, obsahuje některá ustanovení, které se týkají členských států, jen pokud opravdu aplikují komunitární právo. Takže tady pravomice, pravomoce komise jsou omezeny. Rád bych teď přešel k tomu, co probíhá v oblasti činnosti Evropské komise také jako reakce na usnesení Evropského parlamentu z února tohoto roku týkající se Maďarska. A rád bych zdůraznil tři činnosti. Nejprve jde o skupinu na nejvyšší úrovni, o tom jsme se již zmínil, pane předsedo a tato skupina na nejvyšší úrovni byla vytvořena v druhé polovině roku 2011 a od té doby se sešla již třikrát. Předseda této skupiny je bývalý předseda eh, Lotyšska, prezident Lotyšska, dále profesor Ertak Domelen, který je bývalým ministrem spravedlnosti v, Němc, v Německu, Luis Miguel Maduro, a Ben Hamesle. Tato skupina má poslání, jako poslání zkoumat veškerá rizika, jimž jsou vystaveny mass media a jejich pluralita a také se má zabývat všemi, všemi opatřeními, které by měly být přijaty. A obrací pozornost komise na do, konkrétní doporučení týkající se respektování svobody mas médií. Tu zprávu očekáváme do konce tohoto roku a výsledky pracovní skupiny budou v té době zveřejněny. Očekáváme, že o této zprávě proběhne velká diskuze v Evropském parlamentu. Je to nezávislá skupina, nedostává žádné příkazy od nikoho a komise poskytuje logistickou podporu, ale to vše. Skupina se pokouší zodpovědět několik otázek. První otázka, identifikovat eh, omezení svobody, svobody mas medií, zásahy státu, Teorie praxe, kontrola mas medií, nezávislost mas medií, úloha regulačních orgánů a právo mas medií na ochranu eh, eh, zdrojů. A také rizika v oblasti svobody mass médií. To je první oblast, kterou se skupina zabývá. Druhá oblast je dopad um, mediální plurality deontologický kodex a důvěra eh, kvalitním novinářům. V roce 2011 proběhly další dvě zasedání Poslední proběhla před dvěma týdny a věnujeme velkou pozornost svobodě a nezávislosti na médií, zároveň z hlediska novinářů, stejně tak jako z hlediska eh, majitelů mass médií a eh, věnovali jsme se také kvalitním novinářství a eh, etickým normám. Skupina přizvala odborníky a má v úmyslu také pořádat slyšení podle eh, přece skupiny proběhne ještě dalších pět zasedání v různých členských státech v nejbližších měsících. Proběhnou další slyšení s příslušnými subjekty a univerzitami. Pokud jde tedy o skupinu na nejvyšší úrovni, další činnosti, o nichž bych se rád zmínil, je především podpora Evropského parlamentu skrze přípravnou akci, která byla přijata loni eh, parlamentem. Spolupracujeme s ústavem eh, Svobodné univerzity týkající se školy Roberta Schumana, aby se přetvořil na institut, aby se soustředil na mediální otázky. To středisko již funguje a jedna z prvních práv která by měla eh, vzniknout, je zpráva týkající se svobody a mediální plurality. Ta zpráva by měla být zveřejněna do, ještě než nastane léto. Ještě další referenční skupina která byla vytvořena a jmenuje se Budoucnost mass medií. Tato skupina se zabývá dopadem technologických změn a internetové revoluce a také eh, se zabývá mediálním prostředím. Všechny změny, které probíhají v této oblasti, jsou nesmírně rychlé. Mění se průmysl velmi rychle. Jsou tady noví mediální dodavatelé, kteří pronikají na náš trh a je také Vzniká taky e, napětí, pokud jde o současné dodavatele a nové obchodní modely tisku. E, tisk se velice často snaží pouze přežít. A mnoho lidí by si přálo vědět, jakým způsobem zajistit e, tisk nebo svobodný mediální průmysl, který by byl pluralitní a dobře fungoval. A občané měli správný přístup k kvalitním informacím. Tato skupina, tuto skupinu předsedá Christian van Willo, DG, příslušné DG, a jsou tady ještě e, různé sektory, které jsou implikovány a skupina by měla předat zprávu do e, konce jara, do konce června tedy. Takže ta zpráva bude jistě pro mnoho z nás zajímavá, včetně parlamentu. A na závěr, jestli dovolíte, bych přednesl tuto myšlenku. Máme-li chránit mediální pluralitu, to je téma, které se týká všech Evropanů. Možná, že to téma je viditelnější v některých zemích více než v ostatních a vyžaduje neustále úsilí, neustálou kontrolu, vzhledem k tomu, že mass media jsou důležitá pro svobodu, musí spolupracovat v této oblasti a proto chci zdůraznit, že úča- aktivní účast Evropského parlamentu je velice důležitá. Děkuji. Nyní zahájíme rozpravu. Mám tady šest žádostí o slovo, takže já bych navrhoval, protože máme necelých 20 minut, že každý dostanete dvě minuty. A pokuste se prosím dodržet tento čas. Samozřejmě držte se toho, co je pro vás nejzajímavější, ale pokud se pokusíte zkrátit váš příspěvek, nebudeme mít pak problém, až sem lidé přiběhnou hlasovat ve tři čtvrtě. Takže mějte na paměti, že nemáme moc času a začíná pan Tavares. Thank you, Mr. President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě média nejsou jenom nějakým vedlejším právem, je to základ celé řady našich ostatních práv. Je to základ našeho politického systému. Od 18. století byla svoboda tisku jednou z našich základních svobod. A dává smysl, že naše občané chtějí, aby Evropská unie byla důležitým faktorem při obhajobě eh, svobody médií. Vidíme to v peticích, které dostáváme. Vidíme to v celé řadě šetření po celé Evropě. A je to trošku zklamání, když oni potom vidí, že evropské instituce mají pocit, že jsou omezené v tomto ohledu. Jak média, tak samotná Evropská unie jsou na křižovatce. Máme několik krizí, krizi žurnalistiky. Spousta žurnalistů je v nejisté situaci. Znamená to, že jsou náchylnější vůči tlakům. Mohou jednat tak, že to občas není dokonce v souladu se zákonem, jak jsme viděli v některých členských státech. V médiích dochází k jakési mutaci. My teď nevíme, kdy končí názor a začínají média. Co je třeba ten oficiální blok. A já myslím, že dnešní média neumožňují široký výklad zásady subsidiarity. Ne tak široký, jak jsem mnohokrát slyšel. Prakticky všechna naše média jsou dnes přeshraniční. Pokud mají centrálu v jednom nebo druhém členském státě, nebo pokud je vlastník v jednom členském státě, stejně čteme zprávy ze všech blogů, ze všech novin v Evropě. Takže komise nám například říkala, že ty věci jsou ve smlouvách, samozřejmě, ale je to i v naší hlavě. A ty naše hlavy, to naše myšlení je pořád ještě eh, o 20-15 let zpět. Zvlášť, když zvažujeme otázku subsidiarity. Vy říkáte, že členské státy jsou vázány listinou pouze v případě, když uplatňují evropské právo. Dobře, tak přijmeme víc evropského práva u věcí, které je potřeba upravit aby tím byly členské státy vázány. Samozřejmě říkáte, že něco takového potřebujeme, ale já nechápu, proč komise neuplatňuje pluralismus médií. Komise na to čekala, komise o to žádala a pak to nezavedla. Dokonce to špatně hodnotila, když se to parlament pokoušel zavést jako pilotní projekt. Proč? když je všem zřejmé, že nějakou diagnozu potřebujeme, pokud chceme nějaký nový zákon o médiích. Já myslím, že nás ještě čeká hodně měsíců práce, ale pan Šojer říkal, že musíme, že potřebujeme konzultace se zúčastněnými stranami, ale zúčastněné strany jsme my všichni, protože tady jde o demokracii, když mluvíme o pluralitě médií. A pokud chceme budovat evropskou demokracii, potřebujeme dobré, silné a zejména účinné standardy pro svobodu médií v Evropě. Já vám uvedu příklad novináře, který byl propuštěn z právní rozhlasové stanice v Portugalsku, protože napsal článek, který nekritizoval vládu, ale angolskou vládu. A to vám ukazuje, jak to vypadá s finanční a hospodářskou krizí. Děkuji a omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho. Děkuji, pan Elčev. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že bychom měli posílit tyto aspekty evropského práva, ty, které se týkají pluralismu, svobody médií, svobody slova, a vůbec celého mediálního trhu. V poslední době nevidíme jenom odchylky od norem v některých členských státech. Vidíme také katastrofální trendy. Dochází ke sloučení podniků a médií. Máme velké mediální skupiny. které se zřekly své klasické úlohy, své klasické úlohy jako jakéhosi hlídače těch, kdo jsou u moci. Naopak podporují ty, kdo jsou u moci. My máme v Bulharsku velké problémy v této oblasti. Vidíme, že noviny se stávají politickými nástroji v rukou svých vlastníků. Velice často vlastníci médií v těchto zemích bývají bankéři, manažeři, velice bohatí lidé, kteří dřív byli u moci, anebo se snaží dostat k moci. Mediální trh se proto den za dnem zhoršuje a proto říkáme, že musíme bojovat proti protekcionismu. Například pokud vidíme, že nějaká banka financuje mediální skupinu, bývá velice pozorná vůči současné vládě a vláda potom umožňuje to k kapitálu ve směru k bankám a tak se ten kruh uzavře. A občané tu situaci vidí a nechápou, proč média takovýmto způsobem slouží moci. A proč je mezi médií skupina bank, mezi médií a vládou. A já bych rád nabídl spolupráci paní Renátě Weber, protože si myslím, že má hodně obtížný úkol a rád jí pomohu. Mnohokrát děkuji. Často si stěžujeme, že Evropská unie dohlíží nad uplatňováním pravidel pro vnitřní trh. Instituce EU jsou slabé. Pokud je o demokracii, svobodu, lidská práva, jak už dnes bylo řečeno, Listina je závazná pouze v případě, že členské státy transponují a uplatňují právo EU. Tu mezeru vidíme dost často. Nedávno, a já myslím, že ta iniciativa, které se teď účastníme, patří k jedním z, jedné z nejdůležitějších iniciativ, zvlášť v jednom ohledu. Kodenská kritéria jsou celkem jasná před přistoupením. Po přistoupení už nemáme nic, čím bychom to poměřovali. Nemáme žádné nástroje, který bychom posílili podobná kritéria. Já myslím a ráda bych uvítala obě iniciativy, iniciativu výboru LIBE i parlamentu a také iniciativu komise, která zřídila tyto skupiny, Fórum pro budoucnost médií a skupinu na vysoké úrovni pro svobodu a pluralismus médií. Ale mám jednu otázku, nejsem si jistá, jestli na ní dokážeme odpovědět teď, ale myslím si, že do budoucna by bylo důležité odpověď najít. Bylo by velice důležité vytvořit synergie mezi těmito dvěma iniciativami, mezi tím, co se odehrává ve výboru LIBE a co dělá komise. Také zmiňujete vysoké školy. Otázka zní, jak dosáhnout synergie, jak přijít s něčím, co je soudržné, důsledné. Co se týká návrhu, které by mohly vytvořit dobrý základ pro budoucna, abychom postoupili ku předu. Děkuji. Děkuji, pan Bronx. Koncepce svobody médií má dvě samostatné odnože. Zaprvé je tady svoboda médií před kontrolou státu, buď formou omezování, cenzury nebo trestu a za druhé samozřejmě předepisování. A druhá věc, druhá odnož je právo na přístup k médiím. To je samozřejmě také potenciál pro konflikt mezi těmi dvěma, protože právo na přístup znamená určitá omezení. Nicméně, pokud je o základní principy, státní média, zvlášť vysílací média, musí podléhat kontrole podle zákona. Potřebují být nestrané, nesmí je vládat vláda. Soukromé eh, vysílací prostředky nesmí podléhat eh, žádnému předepisování žádným politikám ze strany vlastníků a musí také podléhat zákonům o nestranosti. Tištěné publikace, by měly být naprosto svobodné, kromě toho, že by podněcovaly k násilí anebo hanobily. Tištěné publikace, které o sobě tvrdí, že jsou noviny, by měly rozlišovat mezi spravodajstvím, které by mělo být přesné a nestrané, a redakčními poznámkami a sloupky. Ty mohou být zcela podjaté. Webové stránky mm, různých politických skupin a tak dále nesmí být omezeny. Zase, kromě toho, že nesmí podněcovat k násilí a nesmí hanobit. Než začneme eh, ukazovat prstem na Maďarsko, musíme se ptát, kolik svobody médií máme v jiných členských státech. Evropský parlament, který minulý týden žádal nizozemské orgány, aby zasáhly a v podstatě, aby uvěznili ty, kdo mají na starosti webovou stránku svobody, strana svoboda, nic nedělají s Maďarskem. Ovojí prostě nejde. Několik členských států stíhá někoho, kdo vyjadřuje nenásilný politický nástroj nebo nástroj nebo názor na akademická témata. U nás ve Spojeném království BBC neumožňuje přístup těm, kdo mají úplně jiný názor. I ve volbách se rozlišuje mezi kandidáty a stranami. Někomu prostor dají, někomu ne. Nedávno se mluvilo v německé televizi o tom, jestli nějaká konkrétní politická strana má být zakázána. Politická strana, kterou se stát pokoušel zakázat před několika lety na základě důkazů, které byly falšované. Všechny strany byly dotázány na tento zákaz, kromě navržené oběti tohoto zákazu. V EU a v členských státech EU máme svobody pro schvalované politické třídy, ale ne pro protivníky. Svoboda souhlasit není vůbec svobodou. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vítám dnešní debatu a vítám také naši společnou snahu zajistit svobodu a nezávislost médií jako bývalá novinářka. Je zásadní za účelem ochrany všech lidských práv, abychom něco takového udělali. Já si myslím, že je opravdu důležité, abychom mluvili o současných problémech v mediálním světě. Musíme probrat celou řadu různých otázek. Na média se hodně tlačí, máme tady nový jev sociálních médií a jejich dopad především na tištěná média, dopad na kvalitu informací a nedostatek investigativní žurnalistiky. Nedávný případ Maďarska, o kterém se teď mluvím v podstatě už rok, upozorňuje všechny evropské instituce na to, že potřebujeme větší úsilí, abychom zajistili nezávislost tisku. V Maďarsku, jak všichni víme, to není jediný případ. Na evropské úrovni nemáme žádný jednoznačný mechanismus pro sledování svobody slova a informací v našich státech a musíme do větší hloubky sledovat, co se děje. Jsem ráda, že Evropská komise se řídí naším doporučením a chystá se navrhnout nějaký mechanismus, který by vyřešil mezery v implementaci nebo při vytváření nových mediálních zákonů. Je velice důležité, aby v našich zemích proběhla otevřená a transparentní debata, abychom zapojili odborníky i žurnalisty při zpracování legislativy. Bohužel to tak často není. Dobrým příkladem je právě Maďarsko. Důležité je podle mě i to, že vlády na národní a mezinárodní úrovni se musí vyhnout legislativě ve věcech, které se týkají obsahu žurnalistiky. Měly by podpořit samoregulaci a pokud možno zabránit politickým tlakům. Kolegové, musíme se tím dál zabývat. Viděli jsme případy kontroly, tlaku, zastrašování, násilí stíženého přístupu k informacím pro novináře. To znamená, že nemohou být jakousi pojistkou proti zneužívání eh, moci, jak ve vládě, tak v soukromých podnicích. Na druhé straně hospodářská situace vytváří prostředí, kde média začínají být stále více závislá na investicích a na vlastnictví. Jednou z největších obav podle mě je dnes i to, že přicházíme o investigativní novináře a jednou z hlavních výzev, které také musíme řešit, té zprávy z vlastního podnětu, je to, že média stojí před novým digitálním prostředím a já si myslím, že to může pro všechny přinést velké výhody, ale musíme tuto výzvu řádně využít a musíme přizpůsobit naše mediální strategie podle nových veřejných požadavků. Onlineová a sociální média jsme dnes neřešili ale bohužel je to taková realita a lidé stále více tyto nové nástroje využívají, tento nový přístup k informacím a už teď to má velký dopad na tradiční tištěný tisk. Například ve Spojeném království údajně mladá generace nekupuje noviny. Už nečte noviny. Takže stojíme před řadou nových výzev a musíme spolupracovat a řešit je. A já bych byla velice ráda, kdybych mohla s Renatou a s dalšími kolegy spolupracovat, abychom zajistili, že budeme mít svobodu a nezávislost médií ve všech našich státech. Děkuji. Děkuji paní McIntyre a potom zpravodajka paní Weber. Ale prosím vás, abyste zatím zachovali ticho, abychom mohli uzavřít tuto diskuzi. Paní McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto diskuzi a to, že se můžeme podívat na svobodu médií v celé Evropské unii je jasné, že je to velice důležité pro všechny. A jsem si jistá, že paní Weber si povede výborně. Mám jednu připomínku a jednu otázku. Jeden z důvodů, proč se to natolik projevuje, je samozřejmě Maďarsko, ale myslím si, že je velice důležité, abychom dostali příležitost ukázat, že ke všem přistupujeme stejně aby Maďarsko nemělo pocit, že jsme se na ně zasedli. Musíme se stejně zaměřit na všechny země Evropské unie. A tato zpráva a tento proces nám dává příležitost právě takto postupovat. A zeptat se chci, jak můžeme nahlížet na odpovědnost médií vedle svobody médií naší zemi teď probíhá vyšetřování Leveson, které se zabývá kulturou a praktikami a etikou britského tisku. A jsme si velice vědomi toho, že tisk může zneužívat svobodu. Zveřejňuje pomluvy, detaily o soukromém životě, a jediným důvodem je, jak prodat noviny. Já doufám, že toto můžeme také řešit. Děkuji. Takže zpravodajka paní Vébrová, prosím, abyste byla stručná, abychom mohli přistoupit k hlasování. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Chci poděkovat všem, kdo přispěli k této diskuzi. Samozřejmě chci poděkovat našim hostům a chci také něco ujasnit a chci zmínit, že v podstatě ta průběžná zpráva je podle smlouvy důvěrná a proto ji členové výboru Libe nedostali. Nicméně se zájmem očekáváme vaši zprávu do konce měsíce, května. A jak už jsem říkala, co nejdříve vás budu informovat o časovém plánu a také zajistíme schůzku nejenom se stínovými zpravodaji, ale i s těmi kolegy, kteří dnes mluvili uvidíme, jak budeme postupovat. Mnohokrát děkuji. Děkuji, děkujeme paní Vébrové za stručnost, za shrnutí a za uzavření této debaty. Byla to první výměna názorů. Děkujeme také našim hostům, panu de Grafovi a panu Šérovi. A chtěl bych oznámit, že ta písemná prezentace Evropského institutu dost, tuto prezentaci dostanou všichni členové výboru. A teď přistoupíme k hlasování. Upozorňuji, že je důležité, abyste si připravili elektronické karty, pokud jsou všichni připraveni, pokud ne, tak nám dejte vědět. Řekněte nám, jestli vám někomu chybí ta elektronická karta. Takže přistoupíme k hlasování. Nemělo by to trvat dlouho. Prosím vás, dávejte pozor. Nemělo by to trvat dlouho. Ať můžeme pokračovat v programu, když se teď soustředíme na to hlasování. Budeme mít dvojí hlasování. První se týká ochrany kritické informační infrastruktury, dosažených výsledků a dalších kroků směrem ke globální kybernetické bezpečnosti. Navrhovatelkou je naše kolegyně Agnes Hankis. A začneme. To druhé hlasování bude jednodušší. Takže soustředíme se, půjdeme dál. Pozměvací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 3. To je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Teď kompromis 1. To je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Něk- některé návrhy padají, takže teď 6. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 7. Kdo je pro?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 17 pro, proti, zdrželi se přijat, 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 19 pro, proti, zdrželi se přijat, 20 pro, proti, zdrželi se přijat, 21 pro, proti, zdrželi se přijat, 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď budeme hlasovat o upraveném textu elektronické hlasování. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. A máme tady 45 hlasů pro, dva se zdrželi hlasování, nikdo byl, nebyl proti, takže návrh byl přijat. Děkujeme, paní Hankis. A teď přejdeme k druhé zprávě. To je jednodušší, protože budeme hlasovat o legislativním usnesení, které připravil náš zpravodaj pan Tavares. Pane Tavaresi? Ano, jen několik slov. Samozřejmě chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a kolegům, kteří na tom pracovali, jako obvykle. Já myslím, že jsme dospěli ke konci tohoto procesu spolurozhodování, ale především bych chtěla říct, že minulý týden jsme obdrželi tu smutnou zprávu Šestevaně Paskuelty z komise, která na této věci s námi pracovala téměř dva roky. Zemřela. Měla v komisi spoustu přátel, i tady v parlamentu a já bych rád toto věnoval její památce. Děkuji, děkuji za tuto poznámku. Máte naprostou pravdu. Právě jsme se dozvěděli, že paní Stefania Pasquarty zemřela neočekávaně. Samozřejmě jsme zdrcení a rádi bychom uctili její památku. Rádi bychom vyjádřili soustrast její rodině jako výbor Libe a také jejím přátelům, který bude hodně chybět. Takže tuto zprávu, kterou jste připravil, věnujeme její památce a přistoupíme k hlasování. Takže hlasujeme o legislativním usnesení, elektronické hlasování. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. 44 pro, nikdo se nezdržel hlasování, tři byli proti, takže usnesení bylo přijato a blahopřejeme paní Hankis a panu Taveresovi a hlasování ukončeno. Děkujeme za přítomnost a budeme pokračovat s ostatními body na pořadu jednání. moving on now. Takže nyní ku kupředu a to je bod 14, který se týká pos- posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu. Takže ještě jednou, bod 14, posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu. Jako zpravodaje máme kolegu pana Trianta Filidise. Takže nejprve si vyslechneme prezentaci komise a potom budeme mít první výměnu názorů. Takže komise schválila sdělení o posílení solidarity EU v oblasti azylu. Jehož Cílem je tedy lepší sdílení odpovědnosti a posílení vzájemné důvěry. Náš zpravodaj navrhl zpracování zprávy z vlastní iniciativy. Takže nejprve si vyslechneme zástupce komise a poté otevřeme prostor pro první výměnu názoru. Mr. Adelbert Jans, representing the European Commission. Takže dávám slovo eh, zástupci Evropské komise, prosím. Thank you very much. Děkuji. Chtěl bych poděkovat za pozvání a příležitost prezentovat sdělení komise v této oblasti. Myslím si, že jde o velmi důležité téma. Téma, které se týká rozvoje asilové politiky, je velmi důležité aby, a také důležitá věc je, aby parlament vydal zprávu v tom, této oblasti. Otázka solidarity vystoupila do popředí velmi výrazně v loňském roce, a to nejen vzhledem k událostem v Jižním středomoří, a důsledky těchto událostí, ale také vzhledem na tlaky na řecký asilový systém. A solita, solidarita byla vždy ústřední otázkou asilové politiky již od samotného začátku vývoje této politiky, to znamená již deset let. A to je důvod, proč Sdělení, které prezentovala komise, není jen reakcí na to, co se stalo v loňském roce, ale obsahuje také dlouhodobější strategický pohled na to, jak můžeme posílit solidaritu. Proč potřebujeme více solidarity? V prvé řadě proto, protože, jak víte, asilové toky v Evropské unii nejsou konstantní a proto je potřeba mít na mysli, že i když v současné době čelíme velkému množství žádostí o poskytnutí azylu, tak ty počty nejsou tak vysoké, jak dříve bývaly, například na začátku desetiletí, a také se ani neblíží k číslům, které lze pozorovat v jiných částech světa. A proto je to ten vhodný okamžik, abychom se zamysleli nad tím, jak rozvinout kapacitu všech členských států a jak posílit jejich schopnost čelit nepředvídatelným asilovým nebo migračním tokům. I když tyto toky zivní jako bývaly, tak mohou způsobovat v některých členských státech tlaky, protože tyto toky jsou nerovnoměrné, nejsou tedy vyvážené. A jak víte, v první polovině letošního roku. Šest členských států dostalo téměř polovinu všech žádostí o, poskyt, o poskytnutí azylu a je samozřejmé, že Evropská unie nese odpovědnost za posílení solidarity mezi členské státy v oblasti azylové politiky a také musí zajistit, aby všichni žadatelé o azyl byli přijatí s náležitou důstojností. A naše poselství, které je obsaženo v tomto dokumentu, říká, že neexistují nějaká jasná a snadná řešení ze dvou důvodů. Za prvé je mimořádně důležité, aby mimo solidaritu členské státy také si plně uvědomovali svou odpovědnost za uplatňování asilové politiky a aby skutečně si dali věci do pořádku. To znamená, solidarita doprovází odpovědnost, nemůže ji nahradit na úrovni členských států, jinak by společný asilový systém EU byl odsouzen k neúspěchu. A proto je potřeba najít rovnováhu mezi těmi principy. A druhý důvod, proč je ta otázka složitá, je ten, že potřeby členských států se mohou výrazně lišit. Neexistuje nějaké univerzální řešení v oblasti solidarity, které by zahrnovalo všechny problémy. A to závisí na tom, jak dobře rozvinutý systém azylo, v oblasti azylu je v daném členském státě, anebo sta členský stát čelí nějakým kritickým situacím a souvisí to také s geografickou polohou daného členského státu. Ve sdělení je navrženo, abychom přistoupili, zazohlednili rozměr solidarity v rámci EU tak, že vypracujeme určitý soubor případných opatření a nástrojů, které budou moct členské státy použít v takových situacích, co možno nejefektivněji. A zaprvé tedy se zde provádí inventář stávajících opatření, která byla vypracována v předchozích deseti letech a zasazuje je do určitého konsistentního rámce. Snaží se uh, tedy eh, doplňovat tyto jednotlivé nástroje a podívat se na to, jak je možno je rozvíjet, aby se zaplnily případné mezery. A jsou tam uvedeny čtyři priority nebo čtyři osy, chcete-li. První je praktická spolupráce a technická pomoc. A v této oblasti, jak víte, už existuje mnoho opatření a mnoho dohod, dohod o spolupráci mezi jednotlivými členskými státy, ale nedávné vytvoření Evropského úřadu pro podporu asilové politiky přinese podle názoru komise výraznou přidanou hodnotu. A domníváme se, že vzhledem k existenci tohoto úřadu, ESAT, ESA tedy, bude praktická spolupráce jedním z podporných pilířů celého asilového systému. A nepůjde jen o nějaké dohody ad hoc mezi skupinami, skupinami státu. A druhou prioritou je finanční pomoc. A zde je zdůrazněna úloha Evropského uprchlického fondu. Myslíme si, že fond představ je velmi úspěšným opatřením v oblasti solidarity, i přesto, že není eh, objem prostředků příliš vysoký a domníváme se, že je možné ho dále posílit první řadě, pokud členské státy využijí národní programování strategičtěji tak, aby rozvíjeli své kapacity v rámci daných systémů z dlouhodobého hlediska a za druhé bude posílen prostřednictvím přijetí azylového a migračního fondu tomu tím se nebudu zabývat nyní, protože to je předmětem diskuse na jiných fórech ale je zde několik charakteristik, které zajistí větší flexibilitu a zacílenost tohoto fondu. Třetí priorita nebo třetí osa uvedená v dokumentu se týká rozdělení zodpovědnosti nebo přidělení odpovědnosti a to je pravděpodobně ten nejproblematičtější aspekt solidarity v EU. Co se za touto větou alokace odpovědnosti končí otázka, kde končí žadatelé o azyl. A zde máme celé spektrum možných stanovisek. Někteří aktéři velmi striktně trvají na stávajících principech dublinského nařízení, jiní ho kritizují. Komise se domnívá, že v v této době je mimořádně důležité, abychom pokračovali v práci na reformě dublinského nařízení, tak, jak navrhla komise tuto reformu v roce 2008 a tento návrh je potřeba přijmout v roce 2012, tak, jak je stanoveno ve stokholmském programu. A kromě reformy dublinského nařízení v souladu s návrhem z roku 2008 se také domníváme, že je zapotřebí přijmout doprovodná opatření, která by zmírnila případné problémy vyplývající z alokace odpovědnosti v Evropské unii. A další opatření související s další dobrovolnou realokací. Pilotní pro- projekt probíhá na Maltě a komise hodlá navrhnout stálou dobro, stále dobrovolné schéma real, realokace v Evropské unii a společné zpracování žádosti o azyl, takže jsme zahájili studii proveditelnosti, která by měla být dokončena v letošním roce. Sdělení hovoří také o správě nebo řízení azylových systémů a to souvisí také s mechanismem včasného varování v rámci dublinského nařízení, který podle komise může být velmi užitečným doplňkem evropského asilového systému a může na jedné straně lépe zajistit plný soulad členských států s jejich povinnostmi a na druhé straně poskytnout lépe, lepší a cílenější nástroje v oblasti solidarity, které jsou potřebné. Takže vtělení obsahuje tyto čtyři prioritní osy, o kterých jsem se zmínil. A klíčové poselství je takové, že samozřejmě komise bude hrát svou úlohu v rozvoji a vývoji těchto nástrojů a opatření tím, že bude předkládat návrhy nebo bude tedy sehrávat svou institucionální úlohu, ale solidarita v oblasti azylu není něco, co může zajistit komise sama o sobě, protože závisí do velké míry na spolupráci všech zúčastněných stran a zejména na ochotě členských států hrát, sehrát svou úlohu, zejména tím, že poskytnou určité prostředky Evropskému úřadu pro podporu azylu, anebo že se zaváží dobrovolně poskytnout určité prostředky, anebo že prokáží politickou vůli pokračovat ve vyjednáváních o reformě asilového balíčku. A zároveň dokument obsahuje ty kroky, které komise hodlá podniknout a povzbuzuje další zainteresované strany aby učinili totež v rámci svých kompetencí. Jak víte, Rada přijala závěry jako reakci na toto sdělení, které se týkají společného rámce pro solidaritu 8. března. A tyto závěry komise podporuje. A domníváme se, že závěry potvrzují závazek členských států v oblasti solidarity. Tyto závěry také jdou ještě nad rámec samotného asilu a solidarity. Hovoří se tam o otázkách hraničních kontrol, readmisích a tak dále. Vzhledem k tomu, že v této oblasti působí rozliční aktéři, tak je velice důležité, aby také parlament se v této záležitosti velmi jasně vyjádřil a my velmi rádi podpoříme parlament při vypracovávání zprávy. Děkuji. Now let's hear from our... Děkuji komise. Děkuji, nyní vyslechnu našeho zpravodaje, pana Trianty Felidise, než zahájíme rozpravu. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval komisi za prezentaci dokumentu Ve značné míře se domnívám, že to opravdu pozitivní. Je tady celá řada prvků, které si zaslouží další diskuzi. A některé další prvky ještě dál rozvedeme a upřesníme. Mezi těmi pozitivními prvky, které tady zazněly, je podle mě to, že solidaritu, solidaritu musíme převést do konkrétních opatření. Je také o finanční solidaritu, maximalizaci využití stávajících fondů. Něco z toho už bylo zmíněno třeba. Evropský fond pro uprchlíky a samozřejmě Azylový a migrační fond. Úloha EASO, praktická spolupráce a technická pomoc přes tento úřad, to je také důležitá věc. Rozdělení odpovědností přes přemístování eh, těch, kdo dostávají mezinárodní ochranu. Tyto všechny věci chceme dál rozvíjet, abychom dosáhli konkrétních opatření přizpůsobených realitě našeho systému, asilového systému a také, abychom vytvořili realitu, kterou stojíme do budoucna. Takže v tomto ohledu zkušenosti s vyhodnocením projektu mm, přemístění mohou být také užitečné. Je politování hodné, že to sdělení e, vidí mechanismus pouze jako pro ty, kdo dostávají mezinárodní ochranu. Vylučuje to žadatele o azyl, zvlášť když víme, že nepoměrné přemeno a nedostatka funkcí v tom systému spočívá právě v tom. Ale společné zpracování žádosti o azyl je velice pozitivní, to se navrhuje a přestože v současné chvíli je to velmi vágní a probíhá studie, rozhodně je to prvek, který stojí za další úvahu jako opatření pro solidaritu, které by zvýšilo účinnost. Kromě toho je zjevné, že velké naděje se upírají k úřadu EASO. Proto musíme rozhodně zajistit, že to bude opodstatněné a musí nám být jasno v tom, jaký má mandát a jakou činnost má provádět. Samotný úřad, ale také ve vztahu k Frontexu. Jak už bylo řečeno ve sdělení na straně 4, EASO a Frontex by měly spolupracovat a úřad EASO by měl podpořit i aspekty mezinárodní ochrany, které se týkají činnosti Frontexu. Pane předsedo, já mám určité otázky na komisi, abychom si určité věci ujasnili. A první otázka se týká toho principu, který zazněl v prezentaci, a totiž principu solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti. Podle článku 80 smlouvy Politiky Evropské unie stanovené v této kapitole a jejich implementace se mají řídit zásadou solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti, včetně finančních dopadů. Když to bude nutné, Unie, akty Unie, které jsou přijaty podle této kapitoly, budou obsahovat odpovídající opatření, aby tento princip byl zohledněn v praxi. Co to znamená solidarita a spravedlivé sdělení, sdílení odpovědností? Jak to, jaký to má dopad na volbu politik a opatření, která mají být součástí mechanismu solidarity? A druhá otázka se týká členských států, které přijímají různé počty žadatelů o azyl. To dnes dopoledne také zaznělo. Jak komise vidí úlohu těchto členských států v mechanismu solidarity. Pokud takové státy z eh, zeměpisných nebo jiných důvodů mají malý počet žadatelů o azyl a uprchlíků a v podstatě jejich břemeno je výrazně nižší v porovnání s jinými zeměmi. A také, co se týče konkrétních tlaků a přílivů ty se často teď vyskytují, jakým způsobem je to definováno, kdo a jak bude posuzovat jejich význam. A pak je tady otázka solidarity a nevyvážené odpovědnosti. To je další důležitý aspekt. Sdělení komise uvádí, a zúrazňuje to také, zúrazňuje to také závěry rady, že solidarita se musí pojít s odpovědností. Členské státy musí zajistit, že jejich normy budou odpovídat tomu, co je mezinárodním právu a právu EU. Musí si sami doma udělat pořádek, aby se vyhnuli tomu, že to bude mít dopad na další členský stát. To je klíčový aspekt solidarity. Jak komise tuto rovnováhu vidí? Zvlášť pokud je o země, které už teď mají příliš mnoho problémů v asilovém systému. Co je první solidarita anebo dodržení povinnosti? S tím, že pak hrozí, že uplyne celá řada let, aniž bychom uplatňovali solidaritu. A pak poslední věc, pane předsedo, pokud jde o ten pilotní systém, který jsme zkoušeli v roce 2011, systém pře- přemístování, je to jediný program přemístování, který jsme zatím měli v Evropské unii, Komise zatím tento program nevyhodnotila, ale kromě kritiky, kromě poměrně nízkého počtu míst se zdá, že ta zkušenost byla pozitivní. Sdělení mimo jiné uvádí, že komise navrhne dobrovolný trvalý program eh, v závislosti na hodnocení dopadu a to je důležité, o tom bych rád slyšel víc. Zatím eh, budu končit, pane předsedo, ještě se vrátím k časovému plánu a případným připomínkám. Děkuji. Děkuji. A teď máme možnost pro diskuzi. Začneme paní Guillaume. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi dáváte slovo. Mimo jiné také děkuji za vynikající sdělení, které bylo předloženo komisí a za první komentář zpravodaje k tomuto Eh, k tomuto, eh, této zprávě. Chci, poz... Chci vyjádřit své potěšení eh, s tímto sdělením, ale také sdělením z 11. Z dvou důvodů. Za prvé, Toto sdělení je reakcí na určité konstatování neúspěchu, společnou neúspěchu. Komise reaguje konstruktivně na neúspěch, který vyjadřuje neúspěch Evropské unie, zareagovat na důsledky arabského jara, mimo jiné, ale i na další jevy, které se odehrály předtím. Musím připomenout z tohoto hlediska, že většina členských států, pokud reagovali na tyto nedávné události, eh, anebo na ty starší události, to neznamená jenom Eh, přijímat určité populace, eh, ale eh, tady vlastně klademe, náš výbor tedy klade prst na tento společný neúspěch. Toto sdělení odpovídá určité politické línii, která zhodnocuje základní hodnoty, společnou evropskou politiku v oblasti azylu. To připomíná, že solidarita je jednou z hlavních hodnot Evropské unie a musíme i nadále ji obhajovat. Třetí moment, který mě vede k tomu, že musím uvítat toto sdělení, je, že odpověď, kterou navrhujeme, ta reakce, kterou navrhujeme, je globální. V roce 2012 tady eh, odpočítáváme čas blížíme se k cíli a toto sdělení nám umožňuje se na to podívat z výšky a zhodnotit jednotlivé aspekty této společné asilové politiky. Myslím si, že to je inteligentní způsob, jak se na věci podívat. Samozřejmě toto sdělení hovoří o principech, které bychom měli zrealizovat. Nehovoříme o praktických momentech, ale hovoří se tady o solidaritě kde nás vyzývá, abychom přestali diskutovat a začali jednat. To se po nás tady žádá. A jelikož v tomto stádiu eh, tady máme určité momenty pro úvahu, tak chci předložit zpravodaji několik eh, informací o svém stanovisku, které, které sdílí moje skupina hlavní linie, hlavní poselství je, abychom si vytvořili eh, tento nástroj, abychom nepostupovali každý pro sebe a každý u sebe, ale cílové poselství, které by mělo řídit naši činnost, eh, se točí kolem třech principů. My jsme hovořili o solidaritě, Především dále zodpovědnost a společná důvěra, což popisuje svým způsobem sdělení a kolem čeho bychom také s našimi zpravodaji měli pracovat. To jsou tedy hlavní myšlenky, které bychom měli rozvíjet v nejbližších týdnech. Já bych, se, já bych si dovolil ještě zdůraznit poslední bod, o tom jsme hovořili včera na jiné, jiná témata, jako eh, třeba eh, směrnice o nediskriminaci. To nám komplikuje trošku náš úkol v této oblasti, ale nesmíme zapomenout na to, že máme-li dobré společné nástroje, mé přesvědčení je to, že to možná přispěje k tomu, abychom neměli eh, národní eh, svár, především v oblasti, v oblasti azylu. To je právě oblast, kde investice vyžadují eh, spoustu eh, financí a dokonce eh, azylový Azylové řízení vyžaduje i lidské nasazení, takže se domnívám, že to je tematika, kterou nesmíme opomenout. Toto sdělení, tyto nástroje musí být flexibilní, efektivní a musí se proměnit v konkrétní nástroje, které potom budou mít svůj dopad. Poslední moment ještě, hovořili jsme o příspění parlamentu k této společné solidaritě, společné azylové politice a nesmíme zapomenout na poslední subjekt z posledního aktéra a to je rada i rada má svou odpovědnost v té oblasti, kde přetváříme v činy eh, celé, eh, veškeré naše cíle. Název eh, sdělení rady to jasně vyjadřuje a i členové rady jsou, jsou vlastně vyzváni k tomu, aby vyjádřili svou odpovědnost a byli solidární v tomto společném programu azylu. Děkuji, paní Guillaume. Pan Bürger. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je velmi pozitivní, že komise jednoznačně definovala to, co chápe pod pojmem solidarita, to znamená technickou pomoc, praktickou spolupráci, vzájemnou solidaritu, úlohy, rozdělení úloh a zlepšení nástrojů, které jsou nám poskytnuty k dispozici. Také se domnívám, že je důležité, že komise jednoznačně stanoví cíle a říká, že jako první musí pro nás platit směrnice pro uh, zajišťování eh, ochrany. Já se také domnívám, že je pozitivní, že komise jednoznačně stanovila, že situace, kterou hm, jsme prožívali v minulých létech po takzvaném arabském jaru, jaru v severní Africe, že se nedá srovnat se situací v letech 99, kdy jsme zažívali velkou krizi na Balkáně, zejména s, v souvislosti s Kosovem. Uh, takže to vykládám jako jasnou, jasné, jasnou výzvu k vytvoření vzájemných struktur nebo posílení vzájemných struktur, které již máme v Evropské unii, tak, aby se lépe zvládaly ty toky přistěhovalců. Také se domnívám, eh, že je pozitivní, že komise uvádí, že mus, dublinské nařízení musí dále platit, musí být dále dodržováno. Uh, Někde se občas vedou diskuse o tom, jak bych, kde jsou určité nedostatky, kde jsou možná zlepšení, tak, aby, se dalo, aby bylo možno rychle reagovat. Ano, určitě jsou nějaké dobré analýzy a situace by se měla zlepšit, ale neměli bychom pochybňovat to, že otázka první kontaktní země eh, byla spochybněna. Vycházím z toho, že to komise také nedělá a nechce a že parlament vidí to stejně tak, že na dublinské nařízení by mělo zůstat dále v platnosti. Také si myslím, že je kladné, že je zde jasně stanoveno to, že existují určitá e, opatření, která jsou zapotřebí, ale tato opatření například e, roz, například působnost v kritických případech je založeno na bázi dobrovolnosti. To je velmi důležité a domnívám se, že je nutno definovat, co je považováno za ty kritické nebo nouzové případy v zásadě, ale musíme se také zabývat tedy na osoby, které využívají, požívají mezinárodní ochrany, tak kde se je vlastně vznesen ten nárok na mezinárodní ochranu. Toto by mělo být jasně stanoveno, protože doposud jsou zde určité rozpory s dublinským systémem, s možnostmi, které jsou k dispozici, takže by bylo potřeba o tomto co nejrychleji rozhodnout ti, kdo skutečně potřebují tu ochranu, aby ji skutečně dostali ale ne mm, ti, kteří ji nemohou využívat, protože skutečně nepotřebují tak ochranu a to vlastně někdy jich bývá velmi vysoké procento, až 90%. Takže zde je potřeba eh, stanovit lepší postupy. A na závěr bych nechtěl, abychom se odchýlili od toho, co funguje, a to dublinský systém. Když má jedna země problémy nebo činí problémy, tak nemůžeme eh, změ- chtít změnit systém v dalších 26 zemích. Takže myslím si, že je rozumné ponechat tento systém, poskytovat tu pomoc tam, kde je zapotřebí, v těch nouzových případech, ale v zásadě zachovat ten systém, který máme a snad ho ještě, snad ještě zlepšit jeho funkčnost tam, kde jsou nějaké deficity kapacity. Děkuji. Děkuji paní Vikstrémová. Sharon. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především bych ráda ocenila práci pana Trianta Fidelise. A také je potřeba poděkovat všem kolegům za výbornou spolupráci. Na těch zprávách, které se týkají azylu. Solidarita uvnitř Evropské unie v oblasti azylu podle mě musí vycházet ze dvou věcí. Za prvé je to odpovědnost a za druhé solidarita. A vyžadujeme obojí, abychom naplnili svůj cíl, neboli solidaritu EU. Všechny členské státy jsou povinny zavést příslušné nařízení a dodržovat veškerá ustanovení, a jak už jsme slyšeli, systém Dublin 2 vychází z předpokladu, že žadatel o azyl, žadateli o azyl se dostane stejné zacházení a stejné šance ve všech členských státech. Dnes tomu tak však není. Žadatel o azyl může mít až 80% šanci, že jeho žádost bude přijata v jednom členském státě a méně než 1% šanci ve státě jiném. Dokud to takto bude, ten systém nebude důvěryhodný Skutečnost je také taková, že některé státy jsou pod větším tlakem, jezdí do nich mnohem větší počty žadatelů o azyl. Dávný příklad bylo Kosovo. Já vám mohu říct, jaká jsou čísla za Švédsko. Za jeden rok jsme umístili 82 tisíc osob. A my nemáme žádné externí hranice. Pokud myslíte vážně budování společného systému, potřebujeme společnou odpovědnost. Dnes deset členských států přijímá a umistuje 10 všech žadatelů azyl. To znamená, že ostatní země mohou udělat víc a mohou na sebe vzít větší odpovědnost. Nicméně solidarita je oboustraná věc. Je to solidarita při uplatňování nařízení, dodržování standardů a také, a to je důležité pro členské státy, které jsou eh, pod tlakem v důsledku vnější hranice, potřeba pomoct členským státům, které jsou pod specifickým tlakem. Oboje věci je důležité zajistit. A ústřední otázkou je důvěra. Evropa dnes trpí nedostatkem důvěry a týká se to bohužel i azylu. Pokud odstraníme vnitřní hranice, jako jsme to udělali, musíme posílit naše vnější hranice, musíme řádně zpravovat a musíme věřit tomu, že všechny členské státy budou řádně uplatňovat směrnice a nařízení. Ano, pane předsedo, solidarita vyžaduje důvěru a také velkou lojalitu, abychom tu důvěru zajistili. Abychom zajistili lojalitu, potřebujeme větší solidaritu. Je to kruh. A ten je právě základem pro Evropskou unii jako takovou, nejenom pokud o azyl a migraci. Mně je jasné, že získá každý, pokud ten kruh uzavřeme. Ale je to záležitost velice citlivá a stačí málo, abychom ji narušili. Jak už říkal zpravodaj, článek 8 smluv platí v oblasti solidarity a migrace a já myslím, že bychom se měli častěji vracet k článku 80. Měli bychom se zamýšlet nad významem tohoto článku. Každé opatření, které můžeme přijmout na posílení solidarity, důvěry a lojality, posílí naši unii. A já budu taková opatření vždy podporovat. A toto sdělení je podle mě proto velice pozitivní. Na závěr bych ráda řekla, že závěry Rady o společném rámci pro skutečnou praktickou solidaritu vůči členským státům, které jsou pod zvlášť velkým tlakem v oblasti azylu, včetně smíšených migračních toků, mě příjemně překvapilo, protože ukazuje, jak důležitá je odpovědnost a vzájemná důvěra. A odstavec, který se týká eh, relokací, je opravdu důležitý. Stejně jako směrnice o dočasné ochraně. Budeme doufat, že Rada bude takto přistupovat i k našim směrnicím a nařízením aby bylo jasné, že bere solidaritu vážně, jako se o to pokoušíme i v tomto parlamentu a v tomto výboru na základě těch jednotlivých zpráv, které připravujeme. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní Heš. Děkuji, pane předsedo. Jakožto zpravodajka za frakci liberálů bych také chtěla srdečně poděkovat komisi za toto sdělení. Domnívám se, že když tedy uznáme, že potřebujeme a chceme mít společný rámec pro svobodu a bezpečnost, tak vlastně se z tohoto tématu skutečně stane závažný bod, od kterého se nemůžeme odchýlit. Solidarita a odpovědnost jdou ruku v ruce a proto není otázka, kde začneme, ale je potřeba, musíme podporovat ty, členské státy, které mají problémy s uplatňováním, ale také, kteří vlastně se doposud byli zdrženliví, ale eh, měli by také do budoucna vést aktivnější asilovou politiku. Myslím si, že je velmi dobré, že zde máme možnosti, jakou bude hrát tato podpůrná agentura, také v souvislosti s naší včerejší diskusí o asilovém a migrační fondu vyplývají z toho nové aspekty, které musíme dále rozvíjet a zohledňovat. A velmi centra ústřední bod je také prosazování, uplatňování těch směrnic v oblasti současných eh, směrnic v oblasti asilové politiky, ale i těch budu, budoucích. Co se týká nařízení Dublin 2, tak bych chtěla říct, samozřejmě musíme jej přepracovat, musíme jej zlepšit, to je jistá věc, ale to neznamená, že bychom se od něj odchylili. Jak řekli mý kolegové, jsme, musím, čelíme zde určité situaci, kde vlastně absolutní počet žadatelů o azyl v podstatě nese na svých bedrech zhruba pět členských států, takže některé státy jsou nadměrně zatížené a velká část členských států se prostě drží stranou. Přestože by také tam byl potenciál, aby přijímali žadatele o azyl. Proto pokud by toto měl být výsledek Dublinu 2, tak si myslím, že to je také důvod, abychom se ještě zabývali Dublinem 2 a případně jej přepracovali a přemýšleli o tom, zda například by e, nebyl nějaký klíč pro rozdělování možným řešením, který by, na, který by poskytl určitou orientaci to znamená, jaká hustota, jaké, kap, jaké kapacity jsou v jednotlivých členských státech. To znamená, aby to vedlo k jasnějším výsledkům a to v tom smyslu, aby se členské státy podílely v masovější míře na rozdělení odpověd, na nesení odpovědnosti, tedy za přijímání žadatelů o azyl a uprchlíků. Takže můžeme také dopodporovat dobrovolné projekty nebo spolupráci dobrovolnou mezi jednotlivými členskými státy. Takže optimalizace Dublinu 2 ano, ale ty výsledky měli bychom se na to podívat také z toho pohledu, jaké, eh, jaká řešení a jaké eh, nástroje možná budou cílenější a zajistí lepší rozdělení solidarity. Děkuji, děkuji a nyní se hlásí paní Holmajer o slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych v zásadě považuji dokument komise za velmi kvalitní, velmi dobrý. Vyplývá z toho velký potenciál pro diskusy, to vědí i i ti, kteří vlastně se zabývají směrnici o asilové politice již dva a půl roku jako já, někteří tedy mají ještě delší zkušenosti s ní a já si myslím, že tyto problé- na těchto problémech dá- budeme dále pracovat, na- o kterých již společně více než dva roky a někteří již dále diskutujeme. Proto bych chtěla konkrétně hovořit o třech otázkách. První otázka která, jak se domnívám, je zde rozumně nastíněna, je otázka společné spolupráce při zpracovávání žádostí. To v konečném důsledku to znamená, nebo, v mezi čase tedy probíhá určitá výměna, například co se týká tlumočníků, je obtížné právě pro malé země například najít, zajistit tlumočníky pro jednotlivé například regionální dialekty z afrických států. E, to Například eh, Anglie má velké kapacity, i my v Německu máme poměrně velké kapacity, i Rakousko si vytvořilo kapacity, takže bychom si vzájemně mohli poskytovat ještě větší pomoc, systematičtější, to si myslím, že by bylo velmi pozitivní. To by na jedné straně posloužilo i těm uprchlíkům, aby mohli eh, objasnit své eh, žádosti a také by to urychlilo ten proces a sloužilo k vyjasnění těch postupů a řízení protože si myslím, že by to přispělo k rychlému a důslednému zpracování žádosti a vneslo by to větší jasnost proti, pro ty, kteří vlastně žádají a umožnilo by to také rychlejší zajištění, tedy i případné vyhoštění těch, kteří nemají právo na azyl. Takže co se týká vzájemné spolupráce, myslím si, že i zde pomoc pro přemístování nebo navracení uprchlíků je důležitá. Za, zde mám na mysli zejména svoje zkušenosti vyplývající z diskuse z Řecku, kdy mi řečtí úředníci popsali, jak obtížné pro ně je vůbec získat kontakty s některými jinými zeměmi, protože tyto země nemají příliš velké zájmy v Řecku a proto vlastně vůbec nereagují na, na požadavky uh, úředníků nebo ne, nere, ne, neuprokazují žádný reakci. Takže žádosti Evropské unie na navracení někdy, eh, na ně někdy se rychleji reaguje, takže myslím si, že tady by také důslednější pomoci měla být, být poskytnuta. To znamená, zde také je potřeba nejen tedy ty žadatele, kteří mají nárok na azyl, jim rychleji reagovat, ale také v případě případného navracení. To znamená, aby se poskytla určitá stimulace tomu, protože samozřejmě zde ta subsidiární pomoc ještě v otázce ženevské úmluvy a tak dále. Takže někde vlastně musíme také eh, zajišťovat naše vlastní právo. Já bych ale chtěla také na komisi položit ještě další otázku v souvislosti s Tureckem. Tlak na Řecko je také, pochází také z toho, že v, tom, v té oblasti, v tom regionu, vlastně také kontrola na letištích, e, tam vlastně e, se roz, celkem rozvíjí zl, organizovaná zločinnost, e, tok uprchlíků přes letiště z Turecka a tak dále, proto je vyvíjen určitý tlak na Řecko, aby Eh, co se týká tedy ne, nelegálních přistěhovalců a je tedy eh, vyvíjen velký tlak na Řecko. Původ, ta legislativ, legislativní akty nebyly provede, provedeny tak, jak bylo a ta situace se ještě dvojnásobně až trojnásobně zhoršila, takže by mě zajímalo, do jaké míry přemýšlí komise o tom, aby také uh, kromě iniciativ, které již byly provedeny s Tureckem, aby na něj vyvíjela také diploma, diplomatickou cestou tlak, aby eh, Řecko nebo také to Bulharsko, které má hranice s Tureckem, nebyly vystaveny ještě silnějšímu tlaku Nejde zde pouze o spolupráci eh, ze strany členských států Evropské unie, ale také o spolupráci ze strany Turecka. Takže jakým způsobem zamišlíte vyvíjet na ně tlak, pan Tavares? Děkuji. Pane předsedo, budu hovořit portugalsky. Dám kolegům několik vteřin na to, aby si vzali sluchátka. Nejprve chci poděkovat zpravodaji panu Trianta za to, že zpracoval jednotlivé nápady pro toto stanovisko. Stínový zpravodaj je pan Raul Rueda. Rueda. A vzhledem k tomu, že jsem pověřen relocation eh, uprchlíků, to je vlastně rub medaile, jsem vám k dispozici. Budete-li žádat moji pomoc. Je to práce, kterou bychom měli eh, vykonat všichni společně. Tady jsou finanční perspektivy, tady k tomu nemám, co bych dodal. Ehm, obracím se na eh, zpravodaje a paní Guillaume, jak říkal pan Ekström. Dokonale popsal způsob, jak bychom měli se, jak bychom se měli postavit tomu začarovanému kruhu nedůvěry a demobilizace a desolidarizace v členských státech. Ehm, obrátit to, zvrátit to tak, abychom se dostali do nezačarovaného kruhu je to prostě mm, takový hlavolám a, nest, a nestačí být realistický vůči všemu tomu, co se děje v této oblasti Eh, azylu a jak se chováme k žadatelům o azyl v Evropě. Zůstávám vaší k dispozici, můžeme na tom pracovat. Valná část problému vlastně eh, spadá do eh, pravomoci rady. V radě ministrů je opravdu velká obava ze solidarity. To by nemělo být. Rada by měla udělat vše, proto, abychom e, zrealizovali článek 81 a e, aby tento článek se objevil ve smlouvách, a, a, ale abychom k tomu se nikdy neobrátili, no to není normální, takže bychom měli zjistit, jakým způsobem aplikovat efektivní politiku, aniž bychom se museli obracet na článek 80. Parlament by musel e, konat osvětu v nejbližších měsících a skončím svůj příspěvek dvěma poznámkami vede nás to k tomu, co řekl pan Berge, Pirker. Dublin není eh, v krizi, ale v jenom některých zemích a jsou tady určité slabé okamžiky, slabá místa. Dublin dvě není v krizi vzhledem k tomu, že tady je eh, Lucemburg a Lucembursko má specifické hranice a my to víme. samozřejmě. Umíme si představit zemi, která by mohla mít vážné rozpočtové problémy, jako třeba Řecko. A to si umíme představit jako slabiny, prostě, které by mohly tu krizi zhoršit. Americký nejvyšší soud si vymyslel pojem Eh, absence slabin. A samozřejmě vždy nalezneme nějaký, nějakou slabinu a zjistit, jaké jsou slabé body a položit eh, ten problém na stůl a říct, není to jenom problém Řecka, je to problém také Dublinu 2. A pokud je uprchlíky, musíme mít přístup, který by vycházel ze skutečnosti, z reality, jakým způsobem jakým způsobem tedy e, se chovat k uprchlíkům. A 80 uprchlíků se snaží vrátit do, svého země, do své země původu. A pak jsou tady další uprchlíci, kteří zůstávají v transitní zemi, protože jsou tady, je tady určitá zeměpisná blízkost a pak jsou tady jazyková pouta, kulturní propojení a malinká část uprchlíků nemají jinou možnost nebo jinou cestu, než se vrátit do své země. Když se vrátí do Iráku samozřejmě, tak eh, tam riskují svůj život v některých případech a často eh, tam nechybí radmisní dohoda a ve třetích zemích a to konstatujeme každodenní praxi. Třeba v Sýrii. Tam jsme utratili, buď to, buď to tam prostě byly utraceny všechny peníze, nebo to spadlo do rukou mafii. A nakonec je tady riziko, že se dostanou do Iraku. Tak a když se vrátí, tak riskují buď to persekuci nebo dokonce smrt. Jde o menšinu uprchlíků mezi těmi, kdo potřebují safe haven, to znamená dospět do bezpečného přístavu. A jak vytvořit tedy pouta dostat se do země Tak a tím jsem skončil. Thank you. Solidarity is... Děkuji. Solidarita je rozhodně dobrá věc. Je to takové pěkné vřelé slovo. Ale souhlas nemůže být automatický. Musí to také záviset na to, jestli je to navržené řešení správné. Máme státy na hranicích Evropy, které mají velký počet, nepoměrný počet údajných žadatelů azyl, ale to jsou prostě oběti absurdních azylových zákonů, které se už teď vnucují členským státům zvlášť toho absolutního pravidla no refoulement, což znamená, že lidé, kteří osobně nejsou ohroženi, mohou být navráceni do údajně nebezpečných zemí. Většina žadatelů o azyl přichází do Evropy a obchází bezpečné země, na které mají kulturní a rodinné vazby. Solidarita se dnes označuje za spravedlivé sdílení odpovědnosti. Já myslím, že evropské země nemají žádnou odpovědnost, kterou by ostatní měli sdílet. Ani za lidi, kteří obchází bezpečné země, nebo za lidi, kteří nejsou ohroženi víc než ti, kdo zůstali doma, anebo za třetí, za ty, jejichž země se údajně stávají liberálními demokraciemi. Solidaritu mít musíme. Dohodněme se, že Evropu přestane e, zbytek světa považovat za dojnou krávu. Musíme mít možnost aby sebou přivezli i ty jiné kultury. A teď komise, chcete reagovat na připomínky, které jsme slyšeli, než se znovu obrátíme na pana Filidise? Ano, mnohokrát děkuji. Samozřejmě těch připomínek byla spousta. A smyslu byly vysoce relevantní. Já se možná zaměřím na ty otázky, které jste položili konkrétně komisi a možná se nebudu vyjadřovat k žádným konkrétním věcem, které tu zazněly jako připomínky. Možná nejprve otázka rozdílu mezi principem solidarity a spravedlivým sdílením odpovědnosti. Musím říct, že to je těžká otázka v řadě ohledů. A možná tady Nebudu zacházet do podrobností, pokud je o semantiku a filozofický rozdíl. Nicméně cílem sdělení o posílení solidarity bylo právě ukázat, jak dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma pojmy, mezi solidaritou a spravedlivým sdílením odpovědnosti. A já myslím, že to hodně souvisí s tou otázkou, co je první, jestli solidarita anebo odpovědnost. A stanovisko komise v této věci je takové, že tyto dvě věci musí jít ruku v ruce. Někteří aktéři by vám řekli, že solidarita může přijít až po odpovědnosti, anebo že je to naopak. Ne, komise to vidí jinak. My si myslíme, že je potřeba rovnováha. Pak tady byla ještě konkrétní otázka pana Trianta Filidise, a totiž jak komise vidí úlohu, abych tak řekl, těch členských států, které nemají příliš velké břemeno, neboli které nedo, nepřijímají velké počty žadatelů o azyl v současné době. A tady také Komise v tom sdělení o solidaritě zaujala takový postoj, že tyto členské státy rozhodně mají určitou roli, ale touto úlohou je především budovat kapacitu ve vlastních systémech, aby byly schopné čelit případným budoucím tokům. Protože azylové toky jsou nepředvídatelné. V současné době čelíme tlakům na jižní hranici. Je možné, že časem to bude i na východní hranici, to prostě nevíme. A budování kapacity je proto zásadní aspekt. A proto je zvlášť důležité využívat evropské prostředky odpovědějícím způsobem. Takže je také je otázka praktické pomoci v rámci EASO. Také tady byla konkrétní otázka na zvlášť velký tlak a masový příliv. To je nesmírně technické, ale Tyto pojmy mají specifický význam v příslušných právních nástrojích. Ty konkrétní tlaky, ty specifické tlaky eh, jsou předmětem celého článku v nařízení OASO, e kde jsou definovány poměrně volně. Nicméně je z toho zřejmé, co bychom měli považovat za takový tlak. A pokud je o masový příliv, to hodně souvisí se směrnicí o dočasné ochraně a tam je také definován masový příliv osob, které přišly o příbytek. Jde tady o osoby, které se nemohou vrátit bezpečně domů vzhledem k situaci, jaká v té zemi je. pak ještě ten program, který se komise zavázala předložit. Je velice důležité, aby se plně zohlednila poučení z pilotního projektu. A protože ten projekt dál probíhá, je v této fázi velice důležité říct, jaké budou výsledky hodnocení. Hodnocení tohoto projektu bude důležitou součástí posouzení dopadů toho programu trvalého eh, znovu usazení. Bude se to provádět s Maltou a s dalšími současnickými členskými státy a s EASO. A v závislosti na tom, jaký bude výsledek, může se lišit forma toho programu. Rozhodně víme, že to bude dobrovolné, o tom už bylo rozhodnuto a v každém případě bude nutné, aby to nějakým způsobem navazovalo na pravidla, která se teď vyjednávání u Azylového a migračního fondu. Tam jsou určitá pravidla pro to, jak tyto věci financovat. A poslední věc. Paní Holmajer se ptala na Turecko. Musím říct, že jsem úplně nepochopil otázku. Možná, že bychom se to také ještě... Možná, že je to otázka výkladu, nicméně mohu říct... Pardon? Určitě se tam můžeme ještě probrat potom. Ale mohu říct, že komise také e, s dalšími útvary pracuje s Tureckem na tom, aby se zajistila implementace dohody o readmisi s Tureckem. A pokud je o pomoc, kterou poskytujeme Řecku, abychom posílili řecký asilový systém, v tom sdělení je spousta, o, ve sdělení o solidaritě spousta věcí a komise se hodně zapojila do pomoci Řecku, jak z finančního, tak z technického hlediska, zvlášť za pomoci EASO a dalších členských států. Takže já doufám, že to byly, že tyto odpovědi vám pomohly. A teď zase vy, pane Trientifilidis, abyste nám uzavřel diskuzi. Pane předsedo, protože máme omezený čas, já se omezím na to, že poděkuji komisi za odpovědi a také všem kolegům. Samozřejmě to jsou cené připomínky. A chtěl bych říct, že kromě toho, že získáme názory a stanoviska různých akademiků a nevládních organizací, ještě povedeme dialog s politickými skupinami s tím, že první návrh smlouvy bychom měli do konce dubna snad a potom bude několik schůzek se stínovými zpravodaji s tím, že zprávu bych chtěl předložit ve výboru v červenci a možná, že na plenárku by to mohlo jít po letních prázdninách v září. Tak zhruba vypadá časový plán. Všem vám mnohokrát děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji, mnohokrát děkuji, pane Trenta Fidelisi, a děkuji také všem členům, kteří se zapojili do diskuze. A děkuji také komisi, panu Janksovi, který nám důkladně vysvětlil stanovisko komise ke zprávě z vlastního podnětu, kterou se chystáme předložit v blízké budoucnosti. Takže teď přejdeme poslednímu bodu na dopoledním programu. Odpoledne přijdou ještě další věci, 15 hodin, ale teď přecházíme na bod číslo 15, který se týká uvádění prekurzorů výbušně na trh a jejich používání. Naším zpravodajem je kolega Jan Mulder. A cílem diskuze bude seznámení se současným stavem o třístranných jednáních. Pokud opouštíte místnost, udělejte to prosím v tichosti, abychom mohli postoupit dál. Takže nejprve si poslechneme našeho zpravodaje, pana Jana Muldera, který nás seznámí se současným stavem po trialogu A měli bychom mít na paměti, že tady jsou tři hlavní politické otázky. Za prvé udělování licencí a registrace. Za druhé předání pravomocí komisi k pozměnění předpisu a také tři výjimky. Takže si nejprve vyslechneme zpravodaje, aby nám řekl větší podrobnosti a potom ještě bude prostor pro diskuzi. Pane Muldere. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem návrh zprávy předložil loni v červenci a 15. července byla lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a to znamenalo, že při zpracování pozměňovacích návrhů nám unikla velice důležitá věc, ke které došlo o týden později v Norsku, kdy došlo k velkému neštěstí. Když se hlasovalo, 40 hlasů z 50 bylo pro naše doporučení. Jaké byly hlavní závěry z tohoto výboru? Komise navrhuje systém licencí, to znamená, že pro určitý počet produktů, pro produkty z určitého seznamu, pokud si je chcete koupit, můžete to udělat. Potřebujete licenci. Takové bylo stanovisko komise. A to také podpořila většina v tomto výboru při hlasování. Nicméně rada zaujala opačný názor. Některé státy mají licence, některé registrace. Některé státy nemají vůbec žádný systém. To je v současné době velice obtížná otázka. A druhá otázka je to, že tento výbor se chce přidržet dohodě, dohody mezi komisí, radou a parlamentem o aktech přenesené pravomoci. Rada chce výjimku. K návrhu komise je seznam A a seznam B. Na seznamu B jsou produkty, které pokud si je někteří lidé koupí a bude to vypadat podezřele, musí se to ohlásit. A v této věci chce rada úplně nový postup, pokud se tam mají doplňovat na ten seznam A nové produkty, anebo pokud se mají vypustit ze seznamu A. A my jako parlament jsme řekli, že se chceme držet dohody, té původní dohody mezi třemi institucemi. Třetí otázka, kterou jste také zmínil, je to, že je tam uvedený dusičnan amonný, ale my se domníváme, že to není nutné řešit v rámci tohoto návrhu, protože podle dohody REACH je dusičnan amonný dostatečně pokrytý. A já jsem přesvědčen, že v tomto ohledu má rada pravdu. Nicméně v současné chvíli se rozchází názor rady a parlamentu ve značné míře a jako první musíme vyřešit, jestli si ponecháme licence nebo registraci, nebo jestli budeme mít dvojí systém. Ten máme teď a komise navrhuje, nebo komise říká, že to není uspokojivé. A vzhledem k výsledku hlasování v tomto výboru já jsem říkal, že parlament bude chtít licence. Nicméně je nutné být připravení na kompromis a jak už jsem říkal, já bych to rád zvážil. Jsem připravený navrhnout tomuto výboru, aby, aniž bych se k něčemu zavazoval, že bychom mohli mít přechodné období, po které umožníme obojí systém, v tom smyslu, že pokud některé členské státy mají systém registrací, mohou ho využívat po určitou dobu, pokud nemají vůbec nic, tak musí přijmout systém licencí. A potom po určitém počtu let provede vyhodnocení a komise předloží konečný návrh. Pokud je o akty přenesené pravomoci, zatím bych se přidržel obecné dohody mezi radou, parlamentem a komisí. Takže, pane předsedo, tak to vypadá prozatím pořád ještě jednáme, ale u vás jsme na matém bodě. Mnohokrát vám děkuji. To bylo naprosto jasné. Je zřejmé, jaká situace je, nevypadá to moc dobře. Nicméně, trialog zahrnuje i ostatní dvě instituce, komisi a radu, takže je možné, že dánské předsednictví, které se aktivně účastní trialogu, by nám k tomu chtělo něco říct, nebo případně komise, pokud vím. Je tady paní AV Pum? Ne? Martin Schiffer. Martin Schiffer. Takže pokud nám můžete ujasnit komisi, pozici eh, komise a potom předsednictví. Já myslím, že některé členské státy by také chtěly přispět. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nemůžeme plně podpořit ten neformální dialog, který probíhá a jednání mezi institucemi. Jsme v úzkém kontaktu s oběma, se spravodajem, s panem Molderem a také s dánským předsednictvím. Ta situace, která tady byla popsána, to hodnocení eh, je správné, my s tím souhlasíme. Situace je komplikovaná, co se pozice komise týče teď, i když ten jako ostatní, my vždycky říkáme, že jsme připraveni být flexibilní, aby se zajistilo, že nakonec eh, dospějeme ke kompromisu, ale komise má teď takový názor, že nechceme podporovat ten dvojí přístup, rozhodně dáváme přednost licencím, co se týče delegovaných aktů, aktů přenesené pravomoci, držíme se našeho stanoviska a uváděli jsme, že pokud dospějeme ke kompromisu u prvních dvou věcí, u té třetí věci, u té výjimky pro člen amonný bychom mohli být flexibilní. Ale prozatím je to samozřejmě neformální Zatím není dohodnuto nic, pokud není dohodnuto všechno. A abychom si ujasnili ostatní věci, aby to bylo ještě jasnější, my to vidíme tak, že pokud je o licence nebo registraci, tady jsou dvě možnosti. Ta, které jednoznačně dáváme přednost, jak už bylo řečeno, je dohodnout se na licencích, ale také na přechodném období na 3 až 5 let. A po tomto období by členské státy měly zavést, všechny členské státy by měly zavést licence. I ty, které prozatím pořád ještě provozují na národní úrovni systém registrací. Tomu bychom jednoznačně dali přednost. Pokud to nezíská dostatečnou podporu, druhá možnost, druhá preferovaná možnost by byla dvojí přístup, dvojí systém licencí a registrací od samotného počátku, ovšem s tím, že by se po třech až pěti letech provedlo vyhodnocení a potom v rámci tohoto hodnocení bychom vyzvali nebo zapojili komisi s tím, že komise by předložila další návrh, abychom vyvodili nezbytné závěry z vyhodnocení těch dvou systémů. Výhodou by bylo to, že by to vedlo k politice, která bude stále více vycházet z fakt nebo z důkazů, protože bychom mohli řádně vyhodnotit oba přístupy, které se hodnotí, mohli bychom je podrobně analyzovat. A mohli bychom znovu spustit harmonizaci legislativního rámce na základě dalšího vyhodnocení. To je tedy taková ta druhá nejlepší možnost, pokud neprojde ta první. Co se zbytku týče, jak už jsem říkal, další věci hodně závisejí na tom, jak pokročíme v této věci, ale na závěr bych řekl, že rozhodně jsme připraveni projevit nezbytnou flexibilitu v rámci této politiky, v rámci tohoto rámce, abychom to uzavřeli. Děkuji, pane Šifre. A nyní eh, dánské předsednictví rady, prosím. Ano, děkuji. Děkuji zpravodaji, děkuji panu Janu Molderovi za to, že nás seznámil se stavem vyjednávání po trialogu, který ten trialog probíhal za polského předsednictví. Od začátku dánského předsednictví zatím nebyl žádný neformální trialog. Pro nás je těžké zhodnotit stav eh, vyjednávání nebo situace v radě, ale za danské předsednictví rozhodně mohu říct, že tato věc je opravdu důležitá, jako všechny ostatní věci, které se týkají bezpečnosti. A my rozhodně chceme konstruktivně spolupracovat s parlamentem a s radou, abychom našli řešení. Příští týden snad bude v radě schůzka, kde se o tom bude mluvit a proto dnes opravdu pozorně poslouchám, co říká tento výbor abych mohla podat zprávu radě, abychom mohli postoupit ku předu. Musíme najít nějaké řešení. Děkuji. Stínový zpravodajové, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poblahopřát panu eh, Mulderovi za vynikající prezentaci a také za to, že vedl jednání, spoustu zasedání se stínovými zpravodaji a stanovisko rady, která, které se tak trochu utvrdlo, stvrdlo tedy v posledních eh, týdnech i za polského předsednictví. Stanovisko naší skupiny by mohlo se vyvíjet, ale je tady dosti eh, omezená, omezený manevrovací prostor. Já vám děkuji za jasnou prezentaci, za vaši trpělivost a za vynikající kvalitu vašeho textu. Děkuji, paní Wikstrom. Spring is in the air. We have to see that it started today or maybe yesterday. Děkuji, pane předsedo. Ve vzduchu je jaro. Začalo včera nebo možná dnes. Na jaře lidé většinou čistí bazény a bohatí staví bazény. A já teď slyším, že tato důležitá věc, tato věc, na které pracuje pan Mulder, je zablokovaná. Blokuje jeden z členských států kvůli čisticím prostředkům na bazény. To je podle mě naprosto nepřijatelné. Je velice důležité zajistit, že občanům bude zaručena bezpečnost, jak říkal dánské předsednictví a že prekurzory exploziv budou přísně omezeny. A teď slyšíme, že kvůli otázce bazénu členské státy zablokovaly tuto důležitou věc, na které kolega pracuje. Dánské předsednictví rady by se mělo uvědomit, že je to potřeba vyřešit a že jsou tady další látky, kterými mohou francouzi čistit bazény. Thank you. Thank you for your... Děkuji, mnohokrát děkuji za jednoznačné prohlášení o tom jaru. To se týká i ty z nás, kdo nemáme bazén. Nicméně vyslechneme si reakci našeho zpravodaje, pana Muldera. Jak to vidíte vy? Já mohu jenom říct, že ta diskuze mi připadá zajímavá a mohu zaj- ujistit kolegyni, že se pokusíme najít řešení pro ty bazény v té jedné konkrétní zemi a doufáme, že postoupíme ku předu. Já si myslím, že musíme, obě strany musí ustoupit. Ale prozatím si myslím, že víc ustupoval parlament než rada. Oni to možná vidí jinak, nicméně já doufám, že na zasedání rady příští týden se projeví pokrok a ten problém vyřešíme rychle, protože si myslím, že ta otázka je naléhavé. Děkuji vám. Dobře, takže proběhla diskuze o stavu po trialogu, o situaci a na jednání budou pokračovat. Samozřejmě. Nicméně prozatím budeme mít přestávku do 15 hodin a začneme znovu 15 hodin Pustíme se do ostatních bodů. Děkuji vám, nashledanou.